Uh, uh, Dobré odpoledne, jak jste asi pochopili, tak budu předsedat první části dnešní odpolední schůze. Jenom bych vám chtěla říci, že to se týče odpovědnosti podniků v mezinárodních podních eh, smlouvách, tento bod bude odsunut o jeden měsíc, vzhledem k tomu, že eh, v hlavním výboru došlo ke spoždění, ale nemám žádné další poznámky, čili můžeme takto přijmout pořad eh, jednání, ano. Nikdo nemá nic eh, k schválenému zápisu. Koordinátoři se rozhodli, že budeme mít eh, mimořádné zasedání 17. května ve Štrasburku vzhledem k návrhu zprávy, která se týká hlavních směnů v oblasti zaměstnanosti, čili Prosím, eh, od sedmi do půl desáté budeme mít schůzi, místnost ohlásíme později. 22. dubna padlo rozhodnutí odsunout přijetí stanoviska Evropského parlamentu, co se týče eh, hlavních směrů eh, v oblasti hospodářského rozvoje a zaměstnanosti v rámci strategie 2020, aby její cíle byly naplněny, čili bylo rozhodnuto, že harmonogram bude modifikován v případě zprávy pana Orese, která se týká těchto hlavních směrů a bude se to projednávat na zasedání v červenci. Také ve svých složkách najdete sdělení, které se týká dubna výměna názoru s komisařem o strategii 2020 a sdělení je k dispozici v dánštině, angličtině, francouzštině, němčině. Pardon, takže němčina, francouzština, angličtina pouze ve těchto třech jazycích. Dále tam máte materiály o výměně názorů eh, se zástupci komise a nevládních organizací, co se týče přístupu na trh práce. Nyní se dostáváme ke zprávě sjednoceného postupu v žádostí o povolení pobytu a výkonu práce, takže tímto bych předala slovo panu Cerkasovi, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jistě si vzpomenete na to, že tato směrnice je v tom stavu, že naše kompetence jsou rozděleny. Eh, máme tedy eh, kompetence také s výborem LIBE, kde se projednávají nejdůležitější části eh, to, této směrnice. Jde tedy o to, že v tomto legislativním aktu se uvažuje o zavedení společného povolení k pobytu a výkonu práce pro ty osoby, které legálně vstoupily na území Evropské unie. Jak již bylo oznámeno v programech chce Evropská unie zavést společnou eh, politiku imigrace, eh, která by měla zajistit eh, to, aby legální imigranti měli stejná práva jako občané. Výbor Libe a náš výbor tedy společně projednávají eh, tento návrh. Eh, ve výboru Libe se projednávají právní aspekty a ostatní věcné aspekty eh, návrhu ohledně postupu jsou projednávány v našem výboru. Co se týče práv a vyjádření práv zaměstnanců a co se týče také úpravy výjimek v některých členských státech. Zpráva byla komplikovaná. Měl jsem však dobrou podporu ze strany stínových zpravodajů a eh, my jsme schopni předložit eh, dost eh, velký počet eh, pozměňovacích návrhů. Eh, tyto se týkají také důležitých eh, témat, nejsou však ještě celá jednoznačně stanovena, jde však o určité základní body politiky přistěhovalectví a e, zde tedy se odkazuji na ty nejdůležitější body, e, které by se nad mohly vést i k určitým potížím mezi e, námi. Já doufám, že zítra tuto zprávu budeme moci většinou přijmout. Je zde pozměňovací návrh 24 dvou finských kolegů který vedl k diskuzi o tom, co souvisí s právní otázkou přípustnosti takovýchto pozměňovacích návrhů. A sice jde o to, že by měli být vyňati ti zaměstnanci, kteří nejsou samostatně výdělečně činní. Podle mého názoru však toto spadá spíš do kompetence výboru LIBE a rád bych k tomu měl stanovisko eh, právní eh, služby. Eh, jde tedy o odkazy na příslušné smlouvy a to, zdá je toto možné a e, pozměňovací návrh 24 by pak e, neměl být e, přípustný. Pak je zde pozměňovací návrh 11 k změně 9. Další téma, které také vyvolalo určitou diskuzi. Eh, a je to diskuze s příslušným výborem, která byla vedena a jde tedy o eh, záležitosti, které podléhají směrnici z roku 96. Zaměstnanci, kteří eh, jsou vysláni do jiné členské země, podléhají rovněž stejným právům e, a v tom opraveném textu je však řečeno, že e, tam není stejné e, postavení a o tom jednají tedy tyto pozměňovací návrhy takže se to týká vysílaných eh, zaměstnanců a zaměstnanců z různých eh, států. Komise eh, řekla, že není v jejím zájmu odlišovat zaměstnance, kteří jdou z jednoho členského státu do druhého kdy jsou vysláni za prací a komise mi zaslala takové znění, které by mohlo být určitým řešením tohoto problému. To znamená, že bychom také mohli být v souladu s pozměňovacím návrhem 25 pana Mana. Já jsem tady každopádně ochoten předložit celý balíček kompromisů. To bude otázka ústního návrhu eh, eh, pro text eh, v úvodní části směrnice, kde je řečeno, že směrnice 96 není změněna, že zaměstnanci spadající pod tuto směrnici jsou vyloučeni. Pokud však by spadali do druhé skupiny, tak tak nesmí být žádným způsobem diskriminováni. Takže to by bylo určité řešení a pokud by souhlasil pan Thomas Mann, pak první část jeho návrhu by mohla být také nahražena tímto zněním. Jsou zde ještě jiné problémy, ke kterým také budu předkládat kompromisní návrh, ve kterém přijmu polovinu návrhu 24. Další otázka se týká koordinačního nařízení. Jistě víte, že to je velmi komplikovaný právní eh, eh, balíček, který upravuje práva, eh, které zaměstnanec získává, když pracuje v několika státech. A je nutné tedy také upravit práva migrujících zaměstnanců, kteří pracují v několika členských státech. Příslušná nařízení která upravují eh, nároky eh, na eh, výsledky sociálního zabezpečení, jsou také dotčeny. Je zde také otázka odkazů z úvodního ustanovení. My jsme dostali pozměňovací návrhy zelených. Já jsem také předložil pozměňovací návrh. Eh, spolupracoval jsem s panem eh, Lambertem. Dnes eh, dopoledne jsem také ještě pracoval s paní Omenreite a jde tedy o koordinaci těchto systémů. My jsme vypracovali kompromisní pozměňovací návrh, který se eh, orientuje jak na část eh, tedy eh, legislativní té směrnice, tak i na úvodní ustanovení. Jde tedy o kompromisní návrh, který, podpr- který podtrhuje to, že zaměstnanci mají ta práva, která již dnes jsou zaručena. A pokud by v budoucnosti na základě koordinace se status těchto zaměstnanců ještě zlepšil, pak toto nařízení nemůže tedy zhoršit jejich postavení. Důležitá věc ještě na závěr, je to také záležitost velmi komplikovaná. A sice jde o to, že v této směrnici je uznáváno právo eh, zaměstnanců z třetích států na sociální zabezpečení a v komisi i v členských státech je to však vyvolalo určité problémy eh, v souvislosti s některými aspekty sociálního zabezpečení. Na úrovni členských států to vyvolalo určité eh, potíže, eh, jelikož se tyto státy snažily upravit tuto záležitost, ale každý členský stát, který právo na sociální zabezpečení, tedy zabezpečení proti nezaměstnanosti, zaměstnanosti, eh, na bytovou podporu a tak dále. Eh, a je to záležitost národní, eh, jednotlivých členských států. Ale kdybychom to tak nechali, pak by eh, toto nařízení nemělo žádný smysl, protože by zaměstnanci nebyli ve stejném eh, postavení, v rovném postavení. Jsou však takové státy, kde práva jsou zaručená, nejenom v tom smyslu, že tam ti zaměstnanci pracují, ale také tam eh, žijí. To znamená, že že eh, tito lidé, eh, kteří eh, přijedou do dané země a měli by okamžitě práva, právo na všechny sociální typy eh, zabezpečení a všechny aspekty, tak by to vlastně také nemělo smysl. Takže eh, i zde musíme hledat eh, určitý kompromis. My jsme se o něj snažili. Kompromis, který by umožnil těm, kteří chtějí vyloučit tuto záležitost a přenechat ji na národní úrovni, aby ti mohli akceptovat určitý kompromis, který by zachoval určitá práva a přitom eh, by eh, byla ponechána také sociální, eh, by byly ponechány sociální systémy, které pokrývají eh, eh, zaměstnance jako takové. Čili zde máme na jedné straně ta univerzální práva, eh, kde právo vyplývá z toho, že někdo v dané zemi bydlí, to by bylo možné ponechat stranou a Zde jsme našli tedy určitý eh, kompromis eh, na základě návrhu severských zemí jejichž eh, práva jsou velmi obšírná. Především je to právo na podporu rodiny, na možnost bydlení a podobně. Tyto členské státy by také akceptovali to, aby eh, vznikla eh, určitá eh, ochrana na základě toho, že někdo v dané zemi pouze žije, pouze pracuje a nikoliv tedy bydlí a žije. Čili tolik ty podstatné body naší diskuze a ostatní pozměňovací návrhy jsou spíš sekundární při zítřejším hlasování tedy může ještě několik dalších pozměňovacích návrhů být přijato. Toto je však problém, který jsme chtěli eh, vyřešit, aby eh, ta zpráva byla eh, skutečně koherentní, aby zde byla rovnoprávnost při určité flexibilitě v případě určitých států, které mají určité problémy a přitom byla taky chráněna zásada subsidiarity. Děkuji mnohokrát, dám slovo Jean Lambert, jenom bych chtěla říci, co se týče eh, handicapu, tak které máme pozměňovací návrh 60 a 24, těch nebudeme ale hlasovat. Je tady určitý odkaz, který spadá do kompetencí jiných výborů, čili to bych chtěla jenom na vysvětlenou. Nebudeme o tom hlasovat. Jean Lambert, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych moc poděkovat Alejandrovi Serkasovi za jeho úvod. Otázky, které se týkají sociálního zabezpečení, tak jenom několik poznámek. Pozměňovací návrhy, které jsem předložila já, a kompromisy, kterých jsme dosáhli, se snaží o cokoliv, abychom nějak znemožnili budouc, eh, budoucí změny nebo nějak konzervovali stávající situaci. Čili jakmile budeme mít aktualizované nařízení v oblasti sociálního zabezpečení, tak pokud si budou lidé ponechat formální, tak se musí uvědomit, jestli budou chtít pracovat ještě dalších deset let nebo ne. Čili nechceme zakonzervovat něco, co se ještě mění, co budeme ještě probírat na půdě našeho výboru eh, v určitých ohledech. V případě dalších návrhů sociální zabezpečení je jasně stanoveno eh, v tomto nařízení. Netýká se to žádných sociálních dávek, to je něco odlišného, také otázka bydlení, je tady rada o sociálním bydlení, čili to nespadá do sociálního zabezpečení. Na to byste také měli pamatovat, až budete pročítat pozměňovací návrhy. Co se týče začlenění vyslaných pracovníků, tak jsem velice vděčná za pozměňovací návrh, který byl předložen k tomuto tématu panem zpravodajem, protože to také napomáhá vysvětlení, čili otázky, které se objevily eh, ohledně sjednoceného postupu v případě vyslaných pracovníků, to tam stále jistě spadá, čili díky té formulaci, kterou nyní máme, je situace jasnější, že tam přicházejí jako vyslaní pracovníci. Čili to jsou kompromisní návrhy, které byly předloženy a my je rádi podpoříme. Obecně podpoříme také text a vůbec přístup, který prosazuje pan zpravodaj. Děkuji, pan, paní Omenreuten. Het is een heel lastig dossier. Ano, paní předsedkyně, je to velice eh, složitý dokument a Jean jako vždy měla spoustu práce s koordinací, s nařízením. My o to vlastně usilujeme již několik let tedy tato směrnice, která se týká vztahu k eh, příslušníkům z třetích zemí, naráží na určitá nedorozumění. Oč vlastně jde? Jde o to, že státní příslušníci třetích zemí, kteří mají povolení pracovat v jedné zemi Evropské unie, a to je přesně to, co zde chceme upravovat a to, co upravit nechceme, a to říkáme směrem k Tomasu Manovi i na adresu dalších, je eh, to, co bylo v některých pozměňovacích návrzích, aby do eh, rozsahu působnosti této směrnice nespadali ti, kteří studují a k tomu eh, patří také to, že dětské přídavky s tím nemají nic společného. Tolik bych chtěla nejprve skonstatovat a potom navázat na problém našich finských kolegů. Alexandro Serkas to, myslím, po eh, důkladných úvahách vyřešil zdařilým způsobem. Myslím, že tu byly i jiné možnosti, jak eh, přistupovat k řešení tohoto problému, ale teď eh, je to docela dobré. Eh, ve Finsku je situace taková, že student má právo na několik hodin práce v této zemi a za těch několik hodin práce dostává takové dávky, které souvisejí eh, s povolením k výkonu práce. A jde o to, že Finsko a některé jiné země ukazují, že ty dávky se vyplácejí k určitému termínu, aby byly v těsné souvislosti s prací. A eh, tato země tedy nemusí měnit svůj systém, to tedy znamená, že ty eh, dávky eh, v souvislosti s pobytem jsou z toho vyčleněny. Tak se podařilo tedy vyřešit ten problém finských kolegů. Eh, v sobotu jsme se snažili a pokusíme se o to ještě jednou ukázat určité věci, například Tomas v Cáchách za ženu má hezkou brazilku a tato hezká Brazilka, měla velice dobré zaměstnání a chtěla by teď pracovat ve fakultní nemocnici v Maastrichtu. Jeho žena bude tedy nejprve potřebovat pozvání do Nizozemska, protože jinak nemůže začít pracovat v cizině. To znamená, že nejprve musí získat pracovní povolení a teprve potom bude mít nárok na dávky podle této směrnice. Když pracovat nebude, tak eh, nebude mít tato práva, protože o toto u této směrnice nejde. Pouze na základě eh, pozvání má člověk eh, nárok na uplatňování těchto požadavků. Eh, že to je obsah této směrnice. A potom eh, dále, co se týče vysílání pracovníků na adresu Alexandra, to je problém eh, jednoznačného rozhodnutí, ano či ne. A domnívám se, že teď je to trochu jednodušší, ale pokud Brazilec bude eh, vyslán třeba do eh, Indie, tak bude podléhat stejným podmínkám jako Španěl. Pokud to bude ale práce na dobu dočasnou, bude potřebovat pracovní povolení. To je zcela jasně upraveno ve směrnici o vysílání pracovníků. Tím se nemusíme vůbec zabývat. A potom ještě jednu poznámku v souvislosti se stipendií. V Nizozemsku alespoň jak vypadá tato formulace, je to obsáhle řešeno, pokud je pracovník eh, eh, pozván a doloží absolvování nějakého kurzu, má nárok na stejná práva. Ale v případě stipendií vycházíme z toho, že někdo absolvoval Eh, univerzitu a eh, jeho děti potom nespadají do rozsahu působnosti této směrnice. A potom pozměňovací návrh v souvislosti s důchody. To se domnívám, že je každodenní praxe, když si jsou již vytvořeny eh, práva na starobní důchod, tak ty je nutné zachovat a uplatňovat. To není problém. Dále pozměňovací návrhy 19 a 21. A e, to musím říci na adresu některých kolegů, že jsme zde vyčlenili určité věci a to proč? Protože musíme text přizpůsobit textu nařízení a to ne e, starým textům. Skutečnost je taková, že výjimky, které eh, platily pro Rakousko a Německo v souvislosti s asilovým eh, řízením, již neexistují, ale protože žadatelé o azyl nespadají pod tuto směrnici, tak to není žádný eh, problém. Prosím, abyste podpořili pozměňovací návrh 1921. Snad to stačilo, děkuji. Yes, thank you. Děkuji mnohokrát. Tomas Mann, prosím. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Ta myšlenka, kterou předložila Ria, eh, hezká brazilka jako žena Tomasa Manač, neměli bychom nikdy říkat ne, jako James eh, Bond. Kdyby ta brazilka přišla k vám do Nizozemska, tak by musela navázat kontakt s panem Fanenistroj nebo s jinými. A tolik od něho nemůžeme očekávat, takže uvidíme. Pokud bude studentka a bude Eh, mít tedy eh, určitou eh, dobu pobytu v zemi, potom to nebude tak závažný problém, to vím velice dobře, ale pokud například v pozměňovacím návrhu 21 říkáme, že rozsah působnosti je to směrnice 859 z roku 2003, pokud bychom to vyčlenili, nemohla by vzniknout jiná závažná situace, mohli bychom říci, že to bylo vyloučeno z této směrnice a má povolení k pobytu, potom je to něco jiného než pracovní povolení. Má tedy povolení k pobytu. Doposud byla situace taková, že se to interpretovalo jako možnost nároku na rodinné dávky, dětské přídavky, eh, rodičovské, eh, výživné a na celou řadu různých sociálních dávek, které podle mého názoru eh, mohou být Eh, dostupné k příjemcům, kteří se pouze zdržují. U nás v Německu Němci a eh, Rakušané měli právem tuto výjimku a je to velice obtížné, když v pozměňovacím návrhu 21 je uvedeno, že musíme eh, tyto oblasti vyčlenit. A druhá připomínka kolega Cerkas eh, alespoň převzal do hlavní části můj pozměňovací návrh 25, akceptoval druhou část, za to jsem také velice eh, vděčný. Čl- ne, omezuje to odpovědnost členských států eh, za přístup příslušníků třetích zemí na trh práce podporuji slova kolegy Cerkase, že eh, to je eh, jedna eh, jsou to dvě věci, právo na zaměstnání a k pobytu. A tady je to jasně definováno. Jsem tedy velice rád, že převzal pozměňovací návrh 25, alespoň tu druhou důležitější část. Mám ale ještě jeden dotaz. Kolega Cerkas řekl, že je tady několik kompromisů. Teď je možná nejlepší příležitost, abychom eh, se seznámili se zněním těchto eh, kompromisů, protože eh, v angličtině nechápeme dost dobře všechny detaily. Bylo by dobré, kdybychom si ty kompromisy mohli vyslechnout, abychom potom v jednotlivých jazykových variantách propracovali ty nuance. Eh, tady jde opravdu o různé detaily, eh, které pochopíme nejlépe, když je budeme mít eh, v své mateřštině. Navrhuji, abychom se tedy seznámili v klidu a pomalu s jednotlivými kompromisy, protože bychom mohli dospět k jiné pozici než u těch jednání, které jsme vedli na politických skupinách. Arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopan maissa... Paní předsedkyně, v několika evropských zemích, jako je Finsko, probíhá velice živá diskuse, která se týká přestěhovalectví. A to je důvod, proč musíme připravit pravidla, jednotná pravidla pro imigraci. A nyní návrh, který máme na stole, je velice pozitivní v tomto ohledu a chtěla bych poděkovat kolegovi a panu Serkasovi, že je velice flexibilní, že také flexibilně řeší finské problémy. Naše sociální systémy se pochopitelně liší, liší se od systémů, které jsou používány v jiných evropských státech a chtěli bychom, aby lidé, kteří přicházejí pracovat eh, do naší země, měli spravedlivé zacházení. Je to velice pozitivní, musíme prosazovat <clears throat> takovýto postup, protože přestěhovalectví je pro Evropu velice důležité z hlediska demografické situace, ale zároveň můžeme eliminovat eh, problémy, které mohou vzniknout. Takže například pracovníci jsou zneužíváni, Čili je to dobrý odrazový můstek pro vysílené pracovníky, kteří čekají na změny v této směrnici. Měli bychom pro ně najít lepší řešení. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji za velice úspěšnou zprávu. Jsem si jist, že občané tuto zprávu přivítají. Během 400 let Evropané opouštěli Evropu. Chtěli někde jinde najít lepší život a nyní naopak my přitahujeme a lákáme lidi jinot díky naší stabilitě, vysoké životní úrovni. To je tedy důvod, proč vytváříme nová pravidla. Takže děkuji panu Serkasovi za jeho flexibilní přístup. Děkuji mnohokrát. Paní Blinkevičiče. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že hlavní problém v eh, souvislosti s tímto návrhem je ten, že vylučujeme určitou skupinu z rozsahu působnosti a z těch práv je důležité zajistit, aby všichni státní příslušníky třetích zemí, kteří eh, legálně pracují, eh, by eh, měli se setkat se stejným zacházením v širokém socioekonomickém kontextu, ale uprchlíci nebo osoby samostatně výdělečně činné jsou vyloučeny z rozsahu působnosti této směrnice bude zveřejněna eh, směrnice o sezónních pracovnících. Bohužel není jasné, kdy tato směrnice o sezónních pracovnících vstoupí v platnost. Domnívám se, že je zapotřebí do této samostatné směrnice začlenit sezónní pracovníky, protože jejich vyloučení a sezónní pracovníci eh, patří k těm eh, zranitelným skupinám, z eh, eh, těchto práv prostě není přijatelné. Týká se to základních podmínek, jako je odměňování, účast v odborových organizacích pracovních podmínek. Pokud tyto pracovníky vyloučíme z platnosti této směrnice, tak jsou ohroženi možným z vykořišťováním. Děkuji mnohokrát. Máme ještě dalších pět minut, předtím se dostaneme k dalšímu bodu. Jenom krátká otázka. Chcete rovnováhu mezi oběma stranami v oblasti sociálního zabezpečení a dávek? Dívali jste se na pozměňovací návrh 22, protože tam je seznam těchto věcí. Možná, když se na to podíváme znova, tak tady v podstatě se řeší některé problémy, o kterých eh, jste hovořili. Prosím, pan Sarkes. <clears throat> Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl zareagovat na vaši otázku v tom seznamu eh, pozměňovacího návrhu 22 eh, nalézáme tedy eh, doporučení na hlasování ve dvou částech. A sice je možné zde upravit obě otázky, o kterých zde hovoříme. Dále bych chtěl také zareagovat na otázku Jean Lambert. Já jsem přesvědčen o tom, že řešení, o kterém se domnívám, že jsme jej nalezli, je dostatečně pružné a ale nebude tedy nezbytné toto eh, také vytesat do kamene. Samozřejmě, že jde především o hlavní eh, povinnost nezabránit dalšímu pokroku. Právě proto bychom měli eh, být otevřeni na dalším zlepšením. Právě proto také je zde pozměňující návrh C, který zohledňuje také 19 a 21. Takže děkuji eh, Tomasi Manovi, děkuji také eh, za to, že ten kompromisní návrh 25 eh, akceptoval i můj návrh. A já se domnívám, že Eh, to eh, nemohu tedy předložit okamžitě v jasném znění, ale připravím eh, nové znění kompromisu pozměňovacího návrhu 25 až po výraz trh práce. Čili to je ta první část. Otázka vyslaných zaměstnanců je nová a zde eh, budeme reagovat na podnět eh, výboru. Eh, já bych to formuloval následovně. Ti, kteří nejsou kryti touto směrnicí, pokud jsou legálně zaměstnáni v členském státě, tak eh, mají stejné postavení jako národní zaměstnanci daného státu. A v souvislosti s touto podmínkou chci říci, že v tomto smyslu se jich nedotýká směrnice o vysílání z roku 71. Takže v této souvislosti je jasné, že je to akceptováno a ti, kteří nejsou eh, vysláni, nespadají pod eh, účinnost eh, této nové směrnice, ale zaměstnanci jako takový musí mít stejná práva jako ti, kteří byli vysláni. Pokud tedy země, která je přijímá, realizovala příslušnou směrnici o vysílání, takže je nutné toto eh, také zapracovat. Eh, žádná další diskriminace zde nesmí být eh, umožněna, tedy mezi těmi zaměstnanci, kteří byli eh, vysláni a nebo nebyli. Kompromisní návrh B souvisí se systémy sociálního zabezpečení, především ve skandinávských zemích a jde tedy o pozměňovací návrh 37, 36, článek 12, eh, písmeno E. Zde je napsáno v angličtině to, že členské státy mohou odmítnout rovné postavení tím, že dohodnou eh, rozumné podmínky pro eh, zaměstnání eh, migrujících pracovníků. Musí však být umožněno to, aby tito lidé byli zaměstnáni. Takže jednotlivé členské státy mohou aplikovat různá kritéria na základě zásady rovnou správnosti, eh, ale eh, nesmí to být eh, v souvislosti se zaměstnáním jako takovým. Potom máme návrh Lamberts Reut 17.18, toto je dáno dohromady a škrtli jsme ten odstavec, kde se odkazuje na číslo 8.9. Takže vám děkuji a ještě k otázce diskuze o migraci. Toto je diskuze velmi důležitá a nesmíme zapomenout na náš závězek a sice, že zaměstnanci třetích států budou mít stejné postavení a stejná práva jako občané členských států. Toto musí být spravedlivé a to je podmínka, kterou jsme stanovili. To také sdělím kolegům z výboru Libe. Ehm, budu zdůrazňovat, že tito zaměstnanci musí být zapracováni eh, do eh, této směrnice a že se jedná o určitý minimální standard pro všechny. Takže doufám, že tato kritéria budou uplatněna a že i sezonní pracovníci budou spadat pod platnost této směrnice do okamžiku vypracování příslušné směrnice o sezónních pracovníkých. Jde o důstojnost těchto zaměstnanců. Um, Děkuji mnohokrát. Mám uzavřený znám, takže dám slovo panu Sarovi, bohužel. Paní kolegyně, je to něco, co byste mohla říct později? Je to možné říct později, protože pokud máme málo času, tak je to v pořádku. Jenom tedy na vysvětlení. Co se týče ústního pozměvacího návrhu, mě by zajímalo, zda povolení k pobytu se bude řešit také v rámci tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Já si myslím, že by to tam mělo být také, protože pokud toto omezení k povolení pobytu je v jiných pozměňovacích návrzích, tak by to mělo být uvedeno také v tomto ústním pozměňovacím návrhu. Pan Cerkas? Pravděpodobně je to opravdu velice obtížné se tady domluvit v různých jazycích, ale můj ústní návrh se týká eh, dvanáctky a to je směrnice o vysílání pracovníků. To nemá nic společného s povolením k pobytu. To se týká vysílání pracovníků a e, nejde o to, zda jsou e, předmětem směrnice nebo ne, protože místo pobytu s tím nemá nic společného. E, mluvil jsem o článku 12 a potom mám kompromisní pozměňovací návrh, v němž rozlišují mezi dávkami v souvislosti s pobytem a dávkami eh, v souvislosti eh, eh, ne, samostatné práce, závislé práce. Domnívám se, že tak je to vyřešeno jednotlivé členské státy mm, vytvoří různá kritéria v souvislosti s dávkami na základě povolení k pobytu a výkonu práce. Ale to myslím s tím nemá společného. Gabriele Zimmer, eh, vaše zpráva, která se týká snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích. Cesta vpřed. Děkuji. Děkuji. Ráda bych poděkovala všem členům našeho výboru, všem kolegyním a kolegům, eh, kteří se eh, podíleli na té práci, předkládali pozměňovací návrhy ke stanovisku a ke zprávě která byla projednávána v rozvojovém výboru pod jeho vedením. Potom eh, jsme ho obdrželi v našem výboru. Co se týče pozměňovacích návrhů, eh, můžeme odvodit základní směr. Týká se to zejména orientace na důstojné pracovní příležitosti na podporu růstu, rozvoje, zejména hospodářského rozvoje to je vždy důležitým kritériem eh, rozvoje a nemáme se na to dívat jednostranně. Jakožto výbor pro zaměstnanost se zabýváme pozměňovacími návrhy. Pokud se o nich má hlasovat v našem výboru, tak věřím, že eh, přispějeme k vypracování eh, celkové zprávy, o které bude hlasovat eh, výbor pro rozvoj. A eh, nebude tu nebezpečí, že to bude pojednáno jednostranně jako do posud. Za sebe bych chtěla pouze říci, že budu souhlasit se všemi pozměňovacími návrhy. Podívala jsem se, jak je jejich poměr k eh, současnému kontextu a myslím, že jsou velice vhodným doplněním. Navazují také na diskuzi, eh, která se realizovala eh, prostřednictvím IEO před několika měsíci ve výboru DV. Je také trochu zvláštní, že náš výbor navazuje na to, co se realizovalo při slyšení výboru DV a že se to snažíme do textu zapracovat. Věřím, že se nám to podaří s pozměňovacími návrhy a že eh, eh, nám bude věnovat pozornost výbor DV. Ještě jednu závěrečnou poznámku když jsem se dívala eh, eh, na eh, tyto texty, vycházela jsem se anglické verze. V německém textu jsou některé nepřesnosti. Chtěla bych požádat sekretariát, abychom se mohli spojit s překladatelskou službou před konečnou verzí našeho textu bychom rádi usilovali o e, dobrý překlad bez chyb, tedy výchozí verzí je anglická verze. Děkuji. You, Děkuji. Děkuji paní Cimer za její vynikající práci. Já jsem byla velmi potěšena, že jsem mohla pracovat na této zprávě a děkuji vám. Potřeboval bych však některá vyjasnění. Na jedné straně máme pozmaňovací eh, návrh 12 paní Grunich a děkuji za to. Zde je také otázka mladistvých a eh, jejich podpory Mohla byste mi prosím upřesnit, eh, co chcete říci eh, tím, že je nutné podporovat stáže je to otázka eh, placených stáží eh, nebo eh, v stáže na univerzitách, na, ve vzdělávacích zařízeních. A mohla by se mi ještě prosím také upřesnit pozměňovací návrh 25. Co máte na mysli, když říkáte, že Parlament a členské státy budou kontrolovat možnost eh, liberalizace dovozu zemědělských produktů z rozvojových zemí a tak dále. Eh, čili eh, ta možnost liberalizace dovozu a tak dále, co tam tím máte na mysli? Ještě jednou vám děkuji za vaši práci. Děkuji mnohokrát. Obdržela jsem několik, pardon, omlouvám se. Paní Guny, prosím. Já odpovím eh, za v souvislosti s mým návrhem. Eh, také v Evropské unii eh, se domnívám, že existují mladí, kteří eh, opouští školy a mají pouze základní vzdělání a měli by být podporováni, aby mohli být integrováni. Co se týče té kvality, zde nemám na mysli nějakou odměnu či plat a myslím si, že ona možnost možnost odměňování stáží, jsou-li delší než dva, tři měsíce, tak eh, je to také na základě určité eh, mise, ale spíše se jedná o věc, která je valorizací pro eh, toho účastníka samotného. Často však podniky nechtějí brát stážisty a přitom ten zájem mladých je veliký tyto stáže, a myslím, že bychom měli dát také pozor na to, eh, a velmi často je řečeno, že stážisté eh, mohou také něco kopírovat, nějaké podklady a tak dále, ale já se domnívám, že pro mladé lidi je to velmi důležité eh, v celé jejich studijní kariéře. Jde-li o odměňování, tak jednáli se o skutečnou misi, tak by tam mohlo být určité um, menší očkodnění, ale pokud se jedná o eh, stáže eh, méně významné, eh, kde stážisté jsou jaksi podporováni určitým kmotrem, určitým, určitou osobou, která je zkušenější, tak zase bychom se na to dívali jinak. Děkuji. Mám tady několik otázek na pozměňovací návrh 4 a pak 20. Jsou tady určité nesrovnalosti, které by se měly odstranit, ale nevím, jak stanovit eh, například strop eh, u pracovníků, kteří mají vysoké platy. Souhlasím a chápu vaše pocity. Pochopitelně někteří lidé nemohou stávkovat, jako například policie v některých členských státech. Tam potom je výjimka a pokud vím, tak existují výjimky a podle mého názoru to není správné. Pozměňovací návrh 20 hovoří o sociální odpovědnosti podniku. Nechci, aby to bylo právně závazné. Myslím si, že musíme především stanovit minimální standardy, ale nemělo by to být právně závazné. Ale stínový zpravodaj není, není ve výboru. Takže teď předám Slovo opět paní Gabriele Zimmer. Mrs. Staněk. Ne, paní Staně, Paní Sipelt, která se dnes nemůže zúčastnit, mě požádala, abych zde přečetla její prohlášení říká, že předložené pozměňovací návrhy jsou pozitivní z valné většiny, posilují text stanoviska podstatné body jako práva žen, dětská práce, práva sociálních partnerů. O to je obohacen původní text. Problémy jsou jenom ve třech bodech, které krátce uvedu. Pozměňovací návrh 4 navrhuje maximální strop eh, eh, příjmů. Paní Sipl se domnívá, že je to velice problematické stanovování stropů je velice složité, protože není jasné, kde by se ty hranice, ty stropy měly pohybovat a také by to bylo ve prospěch těch, kteří jsou v současné době na dolním konci toho žebříčku. Proto by bylo rozumnější, pokud ano, zavést minimální mzdy. Další poznámka se týká pozměňovací návrhu 12, ale já teď nevím, co paní Sipel četla, zda anglickou nebo německou verzi. Možná, že eh, to eh, ještě neexistuje kvůli tomu překladu, ale potom pozměňovací návrh 6, tady máme odbornou přípravu a, od, a že v mnoha oblastech není tedy s eh, vykem zajistit pro děti přiměřené vzdělání. Toto upozornění je nutné a eh, malý smysl má pozměňovací návrh 13, protože když začleníme do textu příliš mnoho, eh, skupin, tak bude určité rozmělnění a kromě toho bychom eh, ženy a eh, marginalizované skupiny eh, bychom tedy zde neměli mít a Paní Sipl doufá, že výbor schválí velkou většinou pozměňovací text tohoto stanovisko, abychom eh, rozvojovému výboru vyslali tedy jasný, jasný signál. Tolik stanovisko paní Sipl. Děkuji, Gabriele Cimra. Ještě jednou bych chtěla poděkovat za vaše příspěvky, které přispěly k vysvětlení těch pozměňovacích názorů a nebo byly zpěty s dotazy. Dovolte mi několik připomínek. Jistě při překladu do Němčiny se vloudily určité nesprávnosti, zejména u pozměňovacího návrhu 12. V anglickém textu nebylo nic vypuštěno a tam bylo uvedeno další vzdělávání pro mladé lidi po té, co opustili školský systém, ale v německé verzi to vypuštěno nebylo. Je to poněkud matoucí, proto jsem před chvíli řekla, že se opírám o anglický text a i u jiného pozměňovacího návrhu ta formulace v německém jazyce eh, je eh, free trade s otazníky, eh, že je třeba vytvářet pracovní příležitosti zejména v této oblasti. V německém kontextu tím myslíme zejména zpracovatelský průmysl. Dotaz, který se týká pozměňovacího návrhu 25, tady jde jednoznačně o to, aby Evropská unie se otevřela vůči těm zemím a nevytvářela žádné větší překážky pro dovoz zemědělských eh, produktů na trh v Evropské unii, aniž by eh, bylo nutné uzavírat eh, dohody o volném obchodu. Ty opět pokládám za problematické. Týká se to pomoci rozvojovým zemím, aby obstály na trhu EU se svými zemědělskými produkty. Jistě u některých pozměňovacích eh, návrhů eh, se objevily formulace, kdy se sama ptám, jak byly míněny, ale je eh, opravdu nesmírně obtížné je zapracovat do toho krátkého textu, aniž bychom naráželi na námitky. Vy jste sami hovořil mluvili o těch maximálních hranicích stropech nebo otázka, která se týká těch praxí stáží, to je poněkud obtížné. Chtěla bych eh, a priori říci, že to neodmítám, ale musí se to tedy ještě vysvětlit, abychom zcela dobře rozuměli, co tím míníme. Jinak ale souhlasím s pozměňovacími návrhy v podstatě tak, jak byly předloženy. Děkuji. Euh, Děkuji vám, paní zpravodajko. A v důsledku této debaty zítra budeme hlasovat o vašem stanovisku. Ano, takže bod 6 na pořadu jednání eh, následuje nyní. Eh, zahájíme novou eh, výměnu názorů a také slyšení pana komisaře Laslo Andora. Jsme velmi rádi, že pravidelně chodíte do našeho výboru. Eh, Evropského parlamentu eh, máme pořád jednání velmi eh, naplněné. Dnes dopoledne jste v kolegiu komise přijali také hlavní pokyny ohledně zaměstnanosti a členové Evropské komise budou chtít získat také zprávy k jednotlivým aspektům, tedy k pracovnímu programu programu 2010 k hlavním pokynům o zaměstnanosti a k e, e, summitu G20 e, k zaměstnanosti a práci. Samozřejmě, že váš příspěvek všude byl velmi výrazný a já bych také chtěla ještě zdůraznit reformy Evropského sociálního fondu a také vaši práci, kterou jste uskutečnili uskutečnil s kolegou pro regionální rozvoj, tedy práci na Fondu soudržnosti. Ještě než vám dám slovo, eh, bych vám chtěla říci, eh, že eh, krize v oblasti zaměstnanosti je výrazná, velmi o ní debatujeme a Mm, nedávno jsem se eh, dotázala, zda by bylo možné odsunout přijetí hlavních eh, pokynů eh, k zaměstnanosti tak, aby Evropský parlament mohl provést veškerou svou práci v této oblasti. Tento rok je skutečně kritický co do harmonogramu naší práce, a to nezávisle na přijetí komise. Později vstup vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, později začala pracovat ta nová komise, eh, takže eh, vše bylo velmi náročné, museli jsme být eh, skuteční ekvilibristy a také zbytek roku bude velmi náročný. Domnívám se, že dodržení pracovního harmonogramu bude velmi obtížné. Naši poslanci se budou snažit vše připravit tedy eh, do 15. Eh, eh, prosince a na konferenci předsedů v minulém týdnu jsme viděli podobný přístup, což evokuje také ten dojem, že prezident Evropského parlamentu se velmi snaží, aby přijetí hlavních pokynů k oblasti zaměstnanosti byl odsunut na říjen, tak, aby bylo možné vše připravit také na strategii 2020. Eh, Já se domnívám, že bude nutné ještě úžeji spolupracovat s naším zpravodajem. Tolik můj úvod do souvislostí a nyní vám předávám, pane komisaři, slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci. Je pro mě velkou ctí a také čím dál větším potěšením, že mohu navštívit váš výbor a hovořit o nejrůznějších aspektech sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti a víte, že vždy přichází s nějakou novinkou. 4. března jsem hovořil o strategii EU 2020, která byla schválena tedy komisí a nyní je to ještě něco zajímavějšího. Je to nový integrovaný hlavní postup neboli hlavní směry, které byly dnes eh, probírány a schváleny komisí, což by mělo být v centru našich diskusí. Nicméně jsem připraven také zmínit se o dalších tématech, jako e dvacítka a možná další aspekty strategie 2020, protože činíme mezi tím také určitý pokrok a zcela jistě chcete slyšet aktualizované informace. Dovolte mi, abych zahájil pracovním programem Evropské komise na rok 2010. Klíčový dokument začíná strategií EU 2020, kde se zaměřujeme nově na sociální politiku a nyní musíme převést tuto strategii v konkrétní kroky. V rámci této strategie, v rámci eh, takzvaného chytrého růstu, máme sedm hlavních eh, iniciativ a Řada z nich se soustředí právě na oblast sociální politiky a zaměstnanosti, takže si myslíme, že je to nesmírně důležitý podíl celkové strategie. Zaměření na sociální politiku je také eh, zohledněn v pracovním programu. Nyní musíme zač- zahajovat eh, nejrůznější iniciativy, které zapadají právě do této oblasti. Jednak je to mládež, nové dovednosti a nová práce, evropská platforma, která bojuje proti chudobě. Abychom naplnili cíle této iniciativy, tak budu eh, představovat nové iniciativy v roce 2010. Jednak je to komunikace, zaměstnanosti mladých, zde máme politiky, kde chceme zvýšit příležitosti mladých lidí, aby mohli pracovat, chceme prosazovat školení, aby mohli přecházet snadno eh, z, ze studií do práce. Zde budou nové iniciativy, které představí moje kolegyně Androa Vasiliu. Chceme zlepšit eh, výkonnost našich vzdělávacích systémů, chceme zajistit, aby naše univerzity a terciární vzdělávání eh, vyškolili více studentů, abychom měli také programy mobility pro mladé lidi. Také představím agendu pro nové dovednosti, nová pracovní místa, kdy chceme modernizovat náš pracovní trh, chceme zvýšit mobilitu na prhu, trhu práce a chceme také zlepšit celoživotní vzdělávání. Lidé budou mít příležitost eh, účastnit se na trhu práce a hlavně dojde k lepšímu propojení mezi nabídkou a poptávkou. Tím naplníme hlavní cíl strategie 2020. Víte, že to je 75 jak pro muže i ženy ve skupině 25 až 60 let do roku 2020. Třetí hlavní iniciativa je Evropská platforma boje proti chudobě. Cílem je zajistit, aby růst i veškeré další výhody byly sdíleny všemi a chceme, aby lidé mohli aktivně působit ve společnosti. V roce 2010 budeme mít právě rok, kdy bojujeme proti sociální exkluzi a chudobě. Chudoba, jak víte, je vysokou prioritou v strategii 2020. Komise navrhla, že se musí snížit, aby 20 eh, milionů lidí se vymanilo z chudoby do roku 2020. Jak víte, Evropská rada požaduje, aby byla odvedena další práce, aby indikátory byly zlepšeny do dalšího setkání, které se koná v červnu. Komise spolupracuje s členskými státy velice intenzivně v rámci výboru pro sociální ochranu. Vyjasňujeme nejrůznější otázky, jak vytvořit celoevropské národní cíle. Tato práce postupuje velice dobře a pokud zazní jakékoliv dotazy na toto téma, tak jsem připraven vám poskytnout další odborné podrobnosti. Pracovní program komise chce také vytvářet agendu pro občanství, to znamená, že občané jsou v jádru a v centru dění. Chceme tady navrhnout další iniciativy. Jednak zde máme návrhy, kde chceme udělat revizi směrnice o službách, také vysílání pracovníků. Máme dlouhodobé výzvy před naší společností, například stárnutí obyvatel. V červnu bude vydána zelená kniha, která bude řešit trvalé udržitelné vývoje našich penzijních systémů. Čili řešíme nejrůznější otázky v rámci této zelené knihy. Jsou tam tři klíčové výzvy Jinak je to otázka demografie, penzijní reformy, eh, také v předešlém období a dopad finanční a ekonomické krize na vývoj penzí. Jako nestrategická iniciativa byla představena iniciativa elektromagnetických polí. Ta bude naplněna také eh, v roce 2010 v rámci oblasti eh, zdraví a bezpečnosti na, pra, eh, na pracovišti. Musíme najít eh, řešení, a to naléhavě, pokud chceme právně řešit problémy v určitých členských státech. Jak víte, probíhá první konzultace se sociálními partnery a těším se na jejich příspěvky. To znamená, tato diskuse bude, doufám, pokračovat konstruktivně. Co se týče směrnice o vysílání pracovníků, komise nyní řeší nejrůznější alternativy, jak řešit problémy při aplikaci této směrnice, včetně otázek, které zazněly eh, v rámci některých výnosů Evropského soudu. Co se týče legislativy, musíme zajistit eh, určitou revizi, musíme také provést eh, hodnocení dopadu. Tím se dostáváme do roku 2011. Cílem agendy chytré regulace chceme zrychlit a zlepšit hodnocení dopadu a ex ante hodnocení, především v oblasti sociální politiky. Chceme, aby naše politiky byly mnohem efektivnější. Další hlavní otázka, která je v pracovním programu, je budoucnost rozpočtu Evropské unie. Revize rozpočtu naznačí, jak může finanční rámec přispět k prioritám strategii 2020. Budu se snažit, aby to vedlo k novému, lepšímu, silnějšímu sociálnímu fondu a k lepší politice soudržnosti. Evropský sociální fond se soustředí na lidi a na práci. Je to určeno pro eh, lidi, kteří začínají pracovat, kteří chtějí eh, pracovat a chtějí zlepšit také svoji kvalifikaci. Tento fond pomáhá 10 milionům lidí každý rok, aby si zlepšili svoji kvalifikace, aby si rychleji našli pracovní uplatnění. Navzdory finanční krizi členské státy eh, se vedou celkem dobře, eh, co se týče aktivních eh, politik zaměstnanosti a celoživotního vzdělávání. Komise věnuje především pozornost tomu, abychom podpořili země, které pokulhávají. Evropský sociální fond se osvědčil. Zlepšili jsme přístup k fondům, také jsme přizpůsobili pravidla, máme předběžně vyčleněné finanční prostředky, eh, které poskytujeme nyní a ne později. Také nabízíme mikropůjčky, jsou tady 100 miliony euro ve formě půjček, eh, které jsou určeny lidem, kteří je přišli o místo lidem, kteří utrpěli v této krizi. Jak jsem říkal včera na zasedání eh, se předsedou Majštatem Evropské investiční banky, jsou zde konkrétní prvky, které budeme zavádět během následující fáze, aby tento nástroj mikropočet mohl náležitě fungovat. Budoucnost by se měla zaměřit na hlavní směry v oblasti zaměstnanosti. Měli bychom mít takzvané integrované hlavní směry v rámci strategie 2020. Komise přijala návrh pro integrované hlavní směry právě dnes. Je to seznam deseti hlavních směrů, čtyři v oblasti zaměstnanosti a sociálních eh, záležitostí chtějí vytvořit lepší pracovní místa, vytvořit inkluzivní společnost. Deset hlavních směrů je velice vyvážený balíček, kde jak sociální, tak zaměstnanecké otázky jsou adekvátně zastoupeny a jsou tam zastoupeny ve stejné míře. Chceme zvýšit eh, participaci na trhu. Lepší pracovní místa, promocí eh, principu flexikurity, chceme také zajistit kvalifikované pracovníky pomocí dlouhodobého vzdělávání budou moci pracovníci vždy reagovat na změny na pracovním trhu. Chceme také začlenit sociální hlavní směry, které budou bojovat proti chudobě, chceme zajistit rovné příležitosti, sociální inkluzi, chceme zajistit také dobrý přístup k cenově přístupným službám. Chceme bojovat proti diskriminaci, modernizovat penzijní systémy a systémy sociálního zabezpečení. Evropský parlament jeho přístup je velice důležitý. To znamená, že Evropský parlament potřebuje také vytvořit stanovisko na tyto otázky. Aby Evropský parlament měl dostatek času, tak hodnocení bude předáno radě po letní přestávce. Černová rada schválí tyto směry a integrované hlavní směry budou formálně přijaty radou, jakmile obdržíme stanovisko Evropského parlamentu, co se týče hlavních směrů zaměstnanosti. Vážení poslanci, další bod, o kterém se chci zmínit, je výsledek setkání ministru práce G20 ve, ve Washingtonu, o čem se zmínila paní předsedkyně. Takže navzdory vulkánu jsem musel vycestovat, ale bylo mi, protože jsem se tam nedostal, tak jsem vlastně první maďarský politik, který se nedostavil na toto setkání a psalo se o mě v novinách. Nicméně to byl velice důležitý krok a ministři sociálních věcí a pracovních záležitostí se setkali. Nebyl jsem to pouze já, ale také britský, francouzský eh, ministr a zástupce E Mezinárodní organizace práce a OECD se také nemohly dostavit, ale tato schůzka byla velice důležitým krokem, protože tato ministerská konference se dívala na opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálních politik a bavila se o tom, jak zlepšit jak kvalitu i kvantitu pracovních míst a jak připravit e, pracovní sílu na situaci po krizi. Bylo e, dohodnuto několik vysoce ambiciozních doporučení což je určitý koncenzus mezi zeměmi G20. Musíme především se zaměřit na boj proti chudobě, musíme mít globální strategie, abychom zlepšili kvalitu pracovních míst. Také je zapotřebí připravit pracovní sílu na budoucí výzvy, musíme dát prioritu především vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání a rozvoji dovedností a schopností a především, aby došlo k lepšímu propojování dovedností a pracovních míst. Tato doporučení přispívají k rámci G20, abychom měli trvale udržitelný dobrý růst. Eh, v červnu tyto, tato doporučení budou představena na zasedání v Torontu. Takže jsme potěštěni tímto výsledkem a přijatá doporučení celé jistě budou zohledněna v našich politikách a odrážejí naše hodnoty. Je v mém úmyslu dále přicházet do Evropského parlamentu, především do vašeho výboru a řešit s vámi otázky v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti. Čeká nás v budoucnosti hodně práce, pokud chceme skutečně vytvořit inkluzivní společnost, kterou si přejeme, pokud chceme naplnit strategii EU 2020. Na evropském nebi je eh, celá řada mraků, které jsou vytvořeny nejrůznějšími výzvami a vidíme dopad eh, toho vulkanického prachu, ale velice dobře víte, že ekonomická a finanční stabilita není nic eh, daného. Musíme vyvinout ještě mnohem více úsilí, abychom zajistili finanční stabilitu, abychom zajistili ekonomické oživení a vytvořili pracovní místa v následujícím období. Pracovní program, který jsem naznačil, má bojovat proti těmto výzvám, ale zcela jistě bojuje proti výzvám, které spadají do našeho portfolia. Komise je odhodlána velice úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a implementovat tyto hlavní směry. Děkuji mnohokrát a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji vám, vážený pane komisaři. Mám již 21 žádostí o slovo, tak vlastně nevím, kdo nepožádal o slovo. A chtěl bych navrhnout eh, určitý eh, návrh aby vždy hovořili čtyři eh, řečníci v jednom eh, úseku a to koordinátoři politických skupin, ale nyní zneužiji své postavení předsedkyně. Eh, proto, abych vám položila otázku, udělala poznámku. Chápu, že jste řekl, že byste si přál, aby rada přijala ty hlavní eh, směry eh, v, na podzim a dále jste také zdůraznil, že politická dohoda by mohla být eh, možná již v červnu. Pro Evropský parlament, co to znamená politická dohoda? Je, znamená to, že bude rozhodovat rada a nebude naslouchat vůbec tomu, co říká Evropský parlament? My jsme ochotni spolupracovat jednat s belgickými orgány, které budou eh, odpovědny. Eh, je to pro Evropský parlament velmi důležitá záležitost a pokud rada nezohlední stanoviska Evropského parlamentu, tak se budeme domnívat, že dialog nebyl veden vůbec a budeme z toho také eh, vyvozovat i právní závěry. I když samozřejmě chápeme, že rada má v červnu eh, zasedání ministrů a eh, je nutné politicky eh, rozhodnout, ale nemůžete rozhodnout bez tedy vyslyšení Evropského parlamentu. Má otázka se týká vyhodnocení, které jste připravil s komisařem pro regionální rozvoj ohledně fondů soudržnosti a já se do domnívám, že to je otázka velmi důležitá. Poprosila bych vás, abyste nám předložil stav eh, jednání. My víme, že integrace eh, tohoto fondu do celkové politiky eh, je ještě nedostačující a zatím nebylo možné využít prostředků všemi zeměmi, a tak se domnívám, že by bylo vhodné eh, na základě krizové situace eh, tuto záležitost zdůraznit. Rádi bychom tedy slyšeli váš názor. Nyní dám slovo koordinátorům, pan Ori nejdříve. Eh, vás nechám tedy hovořit trošku déle, tedy vás koordinátory a vím, jak je to pro vás důležité. A pak pan pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně, také bych rád přivítala pana komisaře v našem středu. Vy jste eh, řekli, co jsem vlastně chtěl říci. Plně souhlasím s vaším postojem. V rámci EPP jsme se dohodli a vytvořili jsme si jasné stanovisko které vychází z toho, že Evropský parlament je ochoten jít co nejdále, pokud eh, naše působení nebude respektováno, pokud nevezmete v potaz eh, naše fungování. My vytváříme stanoviska a parlament může vytvářet stanovisko pouze, pouze pokud poslanci budou mít dostatek času na jejich prodiskutování. Je to technický postup, který si vyžádá určitou dobu. A náš postoj je tedy plně v souladu s vaším stanoviskem. Můžeme jenom přivítat to, co zde zaznělo. Jde o ta hlavní témata zapojení mladých lidí, starších osob, jejich začlenění do eh, zaměstnanosti je velice důležité a nevěříme, že bude nutné mít novou směrnici o vysílání pracovníků. <clears throat> celá e, řada změn bude učiněna a my to podporujeme. Expozice elektromagnetickému poli. E, ten vývoj je tak rychlý, takže si to vyžádá, abychom se k tomu vrátili a zohlednili ve svých doporučeních e, poslední změny zelená kniha o trvalé udržitelnosti. Jistě to je e, aký, na kterém jsme se dohodli a skupina EPBB bude velice konstruktivní. Ještě bych chtěl říci, že jsme doposud e, nediskutovali o finančních prostředcích v diskusi se objevuje nejslabší článek eh, v souvislosti se zaměstnaností a to je tedy financování. Eh, nevíme nic o podrobnostech. Jinak mohu vaše stanovisko, pane komisaři, podpořit. V EPP jsme vedli takovéto diskuze a souhlasíme s tím, že politika soudržnosti eh, má své místo eh, v této politice do roku 2020. Měla by být zapojena do programového balíčku, takže v tomto ohledu se můžete spolehnout na naši podporu. Další témata se týkají kontrol v souladu s Lisabonskou smlouvou máme hlavní směry a členské země informují o eh, realizaci hlavních eh, směrů a mm, zaznívají tu pesimistické eh, hlasy, že se nepodařilo dosáhnout výsledků a nebo krize eliminovala ty pozitivní výsledky. Ptám se, jak budou členské státy schopny monitorovat ty výsledky plnění cílů, jaká bude zpětná eh, vazba, monitorování, to je zpěto ještě z otazníky. A opět jsem rád, že upozorňujete na nutnost revizovat daňový režim, protože pokud chcete vytvářet nové pracovní příležitosti ve značném počtu, potom je zapotřebí eh, tomuto cíli přizpůsobit i daňové režimy a myslím, že komise by tomu měla věnovat pozornost. Děkuji. Je paní eh, Lin. Nejdříve pan Cerkas. Děkuji, paní předsedkyně budu ještě stručnější než můj předřečník, ale někteří kolegové z socialistické strany mě jistě doplní. Chtěl bych vám, pane komisaři, poděkovat za to velké úsilí, abychom zaměstnanost a sociální otázky učinili opravdu velice eh, důležitou oblastí v kolegiu. Za prvé jde o chápání, které všichni sdílíme, a to je eh, pochopení tematiky, která není vůbec jednoduchá. Zaměstnanost a sociální otázky eh, patří k opravdu základům evropské existence. Eh, není tomu tak zcela, ale mělo by to tak být a my eh, můžeme skonstatovat, že tu jsou pozitivní aspekty, například to jednání ve Washingtonu a eh, skutečnost, že jsme učinili obrovský krok dopředu. Není to pouze setkání přátel, kolegů, představitelů politických stran, ale ty výsledky budou eh, zrealizovány. A jaká je realita, pane komisaři? Při tomto jednání jsme se zavázali zajistit eh, větší počet pracovních příležitostí o vyšší kvalitě. To se má stát realitou. A k tomu je třeba formulovat doporučení, která potom musí ratifikovat členské státy. A to jsme neslyšeli ani ze strany komise. A pokud po slovech nebudou následovat činy, potom e, nebude možné dosáhnout žádného pokroku. A to se týká komisařů, rady, všech. A krize v níž žijeme, vyžaduje silné závazky, nejenom retorické povahy, ale musí po nich následovat činy a musí to být závazné pro členské státy, například krize v Řecku, krize na trhu práce v mnoha dalších členských státech to vyžadují. A kolik komisařů je přesvědčeno o tom, že je eh, jednoduché eh, vyřešit eh, krátkodobě tento problém. Je tu velmi mnoho osob, které ztratili práci a mají obtížnou pozici na trhu práce, ale už spějí ke konci. Mám otázku. V směrnici o vysílání pracovníků a domnívám se, že je důležité, aby v centru pozornosti byli občané. Proto by bylo opravdu dobré, pane komisaři, kdybyste vysvětlil ostatním komisařům, jakou roli hraje Evropský parlament, protože eh, tady máme jasná řešení, která mohou eh, pokročit dále a jsou tu i různé dohody a domnívám se, že komisaři a rada musí pochopit, co je důležité, důležité v definice rozhodnutí. Paní Lin, prosím, ano. Velice mě potěšilo, že chcete bojovat proti chudobě, to velice vítáme a skutečně implementace směrnice o vysílání pracovníků se musí zaměřit především na fázi implementace. Potřebujeme hlavní směry, v oblasti implementace. Dále také jsem potěšena navrhy o penzích. Zdá se, že tam není nic, co se týká e, dlouhodobé péče o starší občany. Dále směrnice o elektromagnetickém poli. Bavili jsme se o tom hodně s panem komisařem Špidlou a byla jsem ráda, že v podstatě jsme dospěli k moratoriu v případě skenerů ale bylo by zajímavé slyšet také od vás, zda uvažujete o tom, že toto moratorium, které se týká zdravotnictví, bude vyňato z této směrnice, protože skanery MRI, magnetická eh, rezonance, jsou, se měly také řešit. Takže by tam mohly vzniknout problémy s formulací. Čili to by mě zajímalo, jak se díváte tady na směrnice o elektromagnetickém poli. A dále jsou tam problémy s pohybovým ústrojím. Byl tady návrh ze strany komise, ale nic jsem konkrétně o tom ní neslyšela tato věc se má připravovat, ale sám jste se o ní nezmínil, takže by mě zajímalo, kam jsme se dostali také v oblasti směrnice o problémech s pohybovým ústrojím. Prosím, pane komisaři, je tady hodně otázek. Mohu vás tedy požádat, abyste odpověděl velice stručně, ale pochopitelně odpověste prosím na všechny otázky. Takže hovořit telegraficky na toto témata je docela složité, ale Chtěl bych zdůraznit, že je zcela zásadní, abychom měli tento mechanismus, nástroj v Evropské unii a bez toho, aniž bychom nějak věci uspěchali, musíme se podívat, jak v zemích soudržnosti, eh, jednotlivé fondy, jak fond soudržnosti, tak sociální fond eh, v podstatě pomáhají. Vytvářejí zásadní infrastrukturu v oblasti podnikání. Bez těchto fondů by to bylo téměř nemožné. Někdy malé infrastruktury, které se rozvíjejí, by byly téměř nemožné, pokud bychom neměli k dispozici fondy z Evropské unie, takže já si myslím a souhlasím s panem komisařem Hánem v tomto ohledu. Měli bychom mít asi pravidelnější hodnocení, posílený cyklus hodnocení, abychom mohli vždy poskytnout rychlou zpětnou vazbu těm, kteří připravují programy, kteří mají podobné zkušenosti v členských státech, pokud využívají tyto fondy. Musí tedy panovat naprostá jasnost, žádná vágnost. To je zcela základní pilíř Evropské unie. Jakmile eh, tedy jsme změnili tento finanční nástroj, chtěl bych hovořit o financích v případě těchto iniciativ. Dnes eh, komisař Levandovský v kontextu eh, dalšího rozpočtu eh, řekl, že návrh o rozpočtu propojuje finanční nástroje právě v rámci těchto sedmi hlavních iniciativ. Máme už hrubou představu o objemu, který se objeví v naší finanční kapacitě. Ale musím se ujistit, že co se týče mých iniciativ, iniciativ zaměstnanosti, sociální oblasti, budeme mít náležité finanční zdroje především prostřednictvím sociálního fondu. To také bereme v úvahu v kontextu revize rozpočtu, což je úkolem v následujících eh, měsících. Nyní, pan Serkas, telegraficky odpovědět je skutečně obtížné, nicméně je velice důležité mít na zřeteli pilíře Evropy 2020 a to se týká také inkluzivního pilíře. Sdílím názor eh, s komisí, s komisaři. Podporujeme agendu, která podporuje nejen trvale udržitelný a chytrý růst, ale také inkluzivní e, růst v rámci sociálního rozvoje Evropy a to se objevuje nejen v otázkách politiky zaměstnanosti, sociální politiky, ale také e, v oblasti finančního nařízení. Stále jistě oceníte, že pan komisař Barnier připravuje významný program eh, v oblasti finančního nařízení a to zajistí finanční stabilitu, která bude eliminovat nejistotu v evropském ekonomickém prostoru a tím se vytvoří nový cyklus investice. Jsem si jist, že zajištěním finanční stability zajistíme také větší investice. Pokud tomu tak nebude, tak eh, by nedošlo ani k nárostu pracovních míst. Je to vzájemně propojené. Je to nejen moje oblast, ale musíme spolupracovat eh, s dalšími komisaři a s dalšími generálními ředitelstvími. Co se týče harmonogramu, tak se dostáváme do kritické fáze. Nyní musíme vést dialog se sociálními partnery, Setkám se eh, s lídry v, z oblasti podnikání zítra a budeme se bavit o tom, čeho také dosahl parlament předtím, než učiníme další kroky v následujících měsících. Ale musíme učinit jasné kroky, protože tady zazněl slib od pana předsedy a je jasné, že stávající situace není nadále udržitelná. Nyní otázka Mezinárodní organizace práce na této dimenze. Ano, komise podporuje členské státy, aby ratifikovali umluvy Mezinárodní organizace práce. Podle našeho názoru je to něco, co probíhá na úrovni členských států. My to velice úzce sledujeme, jak se situace vyvíjí v jednotlivých členských státech a povzbuzujeme je. Co se týče dalších bodů, legislativní práce v oblasti zdraví a bezpečnosti, jak jsem zmínil, letos budeme řešit vystavení elektromagnetickému poli a bohužel se dostáváme do příštího roku s iniciativou, která se týká poruch pohybového ústředí. Nicméně to bude zcela jistě strategická iniciativa příštího roku, čili musíme letos identifikovat, co se eh, zajistí v letošním roce a v příštím roce v oblasti dovedností, boje proti chudobě, pracovních míst a návrh o problémech pohybového ústrojí bude jeden ze strategických návrhů, který se bude řešit v první polovině příštího roku podle našich plánů. Děkuji. Děkuji. Ještě další dva koordinátoři, eh, paní Lambert a potom paní Cimr. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i vám, pane komisaři. Domnívám se, že to, co zde zaznělo, je také věnovat tomu velkou pozornost eh, těm eh, širokým hlavním směrům eh, pro hospodářství a zaměstnanost a v neposlední řadě rozpočtový schodek a tak dále, kam to bude zapadat. Hovoříme také o silných veřejných službách, které pokládá Rada za E, e, začlenitelné a ty veřejné služby e, tím netrpí, protože tu máme důležitý bod na programu boje s chudobou. Strategie do roku 2020 Stále se mi zdá, že jsme v bodu, kdy hovoříme v tom smyslu, že růst je výsledkem, ne že růst je mechanismem. Jaké budou tedy indik indikátory k dosažení trvalé udržitelnosti a tak dále. Také máme pochybnosti, že to není odpojujeme, že tu rozdělení mezi růstem samotným a vytvářením pracovních příležitostí, ale ty jdou ruku v ruce. Například hlavní směry číslo 7 kdy hovoříme o nárůstu zaměstnanosti a jsem pro to, abychom hovořili o e, rostoucí zelené zaměstnanosti, o růstu penzí, dále program kvalifikace a Eh, efektivity zdrojů a snižování emisí. Také hovoříme o eh, silném Evropském sociálním fondu. Můžete vysvětlit, co myslíte tím výrazem silný, kdo je zodpovědný, aby zajistil jeho sílu. Je tu celá řada pochybností, že dochází k renacionalizaci, že je tu celá řada iniciativ EU a evropská dimenze se z toho vytrácí. Eh, v stále více tyto peníze kontrolují členské státy a je tu zapotřebí monitorování. Děkuji, paní Cimer a potom kolega Thomas Mann. Ich möchte mich meiner Vor já se chci připojit ke své předřečnici, sdílím eh, vaše otázky a celek bych chtěla ještě rozšířit v souvislosti s Evropským rokem boje eh, proti eh, chudobě. Je nutné provádět kampaň proti tabuizaci chudobě. Musíme si zvyknout na to, že společnost také má chudé prvky, ale vlastně se nedělá nic eh, v boji proti této chudobě. A v této souvislosti bych je chtěla vědět, eh, jakou přípravu, jaké kurzy na úrovni komise jsou eh, připravovány, co plánujete, aby na samitu v červnu šéfové vlád byli vedeni k tomu, aby například kodaňské závěrečné prohlášení z roku 95 Eh, skutečně přijali eh, každý jednotlivě tak, aby bylo možné vypracovat strategii boje proti chudobě. Eh, před jarním summitem německá kancléřka prohlásila ve německém spolkovém sněmu, že je proti proti stanovování strategií a cíly boje proti chudobě, protože to je sociální eh, otázka, sociální úkol a tedy národní úkol. Já se domnívám, že to je značný krok zpět. A když se na to podívám ve světle rozhodnutí z roku 95, jak tedy eh, toto hnutí eh, má být pod podpořeno, jak šéfové vlád mohou být vedeni k tomu, aby něco udělali. A eh, jak vnímáte také ohlášení belgického předsednictví, že cíle v boji proti energetické chudobě a základní zásobování osob energiemi má být podpořeno rovněž a že mají být zahájena příslušná opatření. Čili jak toto ohlášení belgické vlády eh, vnímáte a jak se díváte na iniciativu členských států ohledně konkrétních opatření? Děkuji. Děkuji vám a nyní eh, se obracím na politické skupiny. Nejdříve pan Tomas Mann, který má minutu a patnáct eh, a potom další. Děkuji, paní předsedkyně, ale tedy v tomto časovém diktátu budu opravdu stručný. Za prvé se chci zeptat, pane komisaři, domnívám se, že s námi chcete vést dialog. Souhlasím, věřím vám to, ale vést dialog, abychom řekli, že Lisabon úplně nefungovala. Teď si přejeme novou koncepci a potřebujeme čas. Čas nejenom proto, aby se prosadil hlas parlamentu, ale také více času pro sociální partnery, které zapojíme do konzultací ve speciálních oblastech, ale ne o strategii 2020. Potřebujeme občanskou společnost ke strategii 2020. Musíme usilovat o společnou koncepci. Členské státy řeknou, tady komise něco formuluje. My potřebujeme, aby se lidé podíleli. A domníváte se, že sformulovaná e, kritéria, paní Cimer hovoří o chudobě, je tu stanovena e, kvóta těch, kteří přeruší školní docházku a celá další e, řada dalších dalších. Domníváte se, že členské státy to budou akceptovat, anebo to budou brát jako vměšování do jejich záležitostí. A potom strategická iniciativa číslo 10, průmyslová politika. Nepotřebujeme nějaké opatření pro reindustrializaci Evropské unie. Nebyl by to důležitý přínos, zejména pro vás, jakožto komisaře. Děkuji za tento příklad a paní Turunen. Ano, velice vám děkuji. Děkuji, že se opět navštívil náš výbor. To ukazuje eh, opravdu vaši ochotu k transparentní spolupráci vzhledem k Evropě 2020. Eh, Domnívám se, že z tohoto výboru Eh, očekáváte, eh, že bude předloženo stanovisko a že ho zohledníte. A já tu ještě postrádám těžiště zaměstnanost. Nevím, zda se nám to podaří do června, ale eh, snad ano. A jak to vypadá s bojem s chudobou? Tady je také zapotřebí stanovit cíle vzdělávání, potom k pracovním programům. Všichni si zaslouží chválu, kteří se chopili iniciativy. Je tu velice mnoho zajímavého, ale jednu věc tu postrádáme v dnešní době, v době obrovské krize. Eh, potřebujeme eh, mít schopnost se adaptovat. Proč eh, komise neudělá takové intelektuální cvičení, jak by měla Evropa vypadat v budoucnu? Co si počneme s 23 miliony nezaměstnaných, mezi nimiž je 5 milionů mladistvých nezaměstnaných? Jsou to velké problémy a to nikde v pracovní pracovním programu nevidím. A nakonec směrnice o zaměstnanosti eh, tedy konkrétní cíle, které byly obsaženy v dřívějších hlavních směrech. Pane komisaři, máte slovo. Opět velice stručně. Koncept eh, ekonomického růstu, podle mého názoru, je velice důležitý. Je to cíl ne proto, že věříme, že HDP je dokonalým indikátorem a potřebujeme růst kvůli růstu, ale protože si myslíme, že pokud budeme mít ekonomický růst, tak je patrné, že Evropa zlepšuje svoji konkurenceschopnost vůči zbytku světa a poskytuje lepší příležitost, abychom posílili dobré množství pracovních míst, sociální integrace a celkové blaho. Takže Některé ekonomické indikátory jako HDP mohou být možná druhými nejlepšími, ne úplně nejdokonalejšími nástroji, nicméně je dobré je sledovat, abychom také viděli, jak rostou pracovní místa, jak se zajišťuje ekonomický růst, čili to je koncesus, kterého jsme dosáhli v Radě. Podle mého názoru je velice obtížné propojit růst a počet pracovních míst, především během krize, kdy vidíme už určité náznaky růstu HDP, ale nevidíme ještě, že by docházelo k růstu počtu pracovních míst v žádném z členských států. Myslíme si, že tady neexistuje určité rozdělení, je tady spíše určité pokulhávání spoždění a musíme pracovat s našimi nástroji, jako je flexikorita, s finančními nástroji, abychom umožnili lidem, aby si našli pracovní místo, abychom zkrátili toto spoždění, aby opět došlo také k růstu počtu pracovních míst. Nicméně věřím, že ESF by mohl být silný fond, Musí to opět posílit také sociální fond, protože nejen, že budeme mít vyšší částky v tomto fondu, ale také pevně věřím, že můžeme zlepšit fungování sociálního fondu a můžeme velice rychle zajistit efektivnější využití sociálního fondu a také zajistit lepší hodnocení, které by napomohlo k tomu, abychom měli pozitivní cyklus, který by vznikl v rámci tohoto fondu. Také bychom měli zajistit lepší spolupráci eh, s jinými zdroji, s jinými finančními institucemi, proto jsem se také setkal s předsedou EIB, e také se setkám s předsedou Evropské centrální banky, abychom zajistili možnou spolupráci, což by mohlo posílit finanční kapacitu sociálního fondu. Podle mého názoru je to důležité, plánujeme konferenci o budoucnosti sociálního fondu. Jsem si jist, že europoslanci budou mít eh, také o tuto konferenci zájem. Jak již jsem říkal, HDP není možná nejlepším indikátorem, ale musíme ji používat. Eh, probíhá také technická eh, diskuse o indikátorech pro chudobu a snížení chudoby. Je to součást odborného dialogu, který probíhá ve výboru pro sociální ochranu. Také se o něm bavíme bilaterálně. Ano, je to obtížné, ty první reakce jsou možná trochu skeptické ze strany některých hlavních měst. Je tady určité váhání ze strany nejrůznějších aktérů, především co se týče řešení finanční krize. Ta první reakce byla trochu váhavá, protože možná lidé úplně nepochopili složitost daného problému a také hloubku sociální krize. Nicméně vedeme odborný dialog, pracujeme s celou řadou indikátorů, nejen s těmi, které byly vydány 3. března v našem dokumentu, což je 60 průměrného příjmu, který se objevil tady v dokumentech komise. Nicméně tady máme teď nejrůznější indikátory, čili také materiální deprivaci. Materiální deprivace je používána v oblasti sociální politiky a zvažujeme, že bychom měřili počet domácností, kde nemá nikdo pracovní místo, čili máme nejrůznější indikátory a pomocí nich chceme najít nejlepší odpověď na otázky, Pevně věříme, že jakmile vznikne politické odhodlání snížit eh, chudobu v rámci strategie 2020, eh, tak eh, pak bude zbývat jenom najít nejvhodnější indikátory. Promyslová politika, o tom jsem myslím zmínil pan Mann, to je klíčem k hlavní iniciativě strategie 2020. Pevně věřím, že to spustí nový dialog o úloze průmyslu a industrializace v Evropě. Musíme vzít v úvahu zkušenosti posledního čtvrtstoletí, jak se situace vyvinula v nejrůznějších sektorech průmyslu a jsem si jist, že ostatní komisaři, kteří pracují v těchto oblastech, zváží možnosti a budeme také zvažovat, jak pomocí těchto nástrojů zvýšit zaměstnanost. Souhlasím, že nemáme sociální Evropu. Máme 80 milionů chudých lidí. Jakmile budeme mít 10 procent pracovní síly, která je nezaměstnaná, především v kritických situacích v několika členských státech, kde máme velkou nezaměstnanost mládeže, tak pochopitelně se nenacházíme ve fázi, abychom mohli tvrdit, že máme sociální Evropu, ale cílem je posílit sociální dimenzi evropského modelu a existuje koncenzus na toto téma. Věřím, že strategie 2020 může naše očekávání naplnit. Děkuji, pane komisaři. Znám své poslance a e, myslím, že také chtějí omezit váš řečnický e, čas. E, čtyři následující řečníci bude paní Apty a potom paní Stanbrook. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že ten čas, který vezmete panu komisaři, dáte mně. Mám čtyři konkrétní otázky eh, a chtěl bych, chtěla bych poděkovat za to, že jste, pane komisaři, přišel mezi nás. A eh, navíc k těm eh, novinkám z nejnovějšího vývoje nám jistě také ještě sdělíte další novinky a sice k otázce propouštění. Vy jste popisoval svůj úmysl vytvářet další eh, eh, pracovní příležitosti, ale na druhé straně se také pracovní příležitosti ztrácejí. Vzdělávání, hovořil jste o nové kvalifikaci, nové mm, získávání vzdělání, ale jak toho dosáhnout? Máme mladé osoby, které opouštějí základní vzdělání, eh, které by však měly pokračovat ve svém vzdělávání. Pak je tu také otázka chudoby. Chudoba, o které hovoříme nejenom na úrovni komise, ale také v parlamentu a v radě. Jak to vypadá na eh, radě? Eh, paní Debregdo? Herr Kommissar, eh, Pane komisaři, Evropa potřebuje strategii do budoucnosti. My hovoříme o směrnicích, eh, které se týkají zaměstnanosti právě o tom cíli. A myslím, že nesmíme ztrácet ze zřetele, abychom měli měřitelné, ambiciozní cíle. A já se domnívám, že hlavní směry, které jste dnes schválili, Eh, povedou k té k těmto ambicím. Říkáte, že chcete vytvořit práci za každou cenu. V každém případě tak nějak to zaznělo. Budoucnost eh, práce je dobrým tématem dobrá práce a snížení prekérní zaměstnanosti, tedy eh, méně nízkoplacených pracovních příležitostí. Pro mě je také důležité, abychom nesledovali jednostranně, jak můžeme zlepšit zaměstnanost, flexicurity, ale v této oblasti eh, máme v Evropě různé rámcové podmínky. Sdílíte můj názor, že bychom měli eh, vytvářet také rámcové podmínky, aby eh, byly eh, eh, převedeny na flexicurity v ostatních dalších zemích. Děkuji, paní Figueredo. Obrigada. Muito rapidamente. Aqui falou-se já muito de pobreza eu queria acrescentar budu velice stručná. Velice jsme dnes již hovořili o chudobě a já bych k tomuto tématu ráda něco doplnila. Uh, v současnosti a podle eh, nejnovějších eh, údajů máme 25 obyvatelstva, která je v Evropě na pokraji chudoby a to číslo může být ještě vyšší. Toto jsou údaje z roku 2008, které však byly zveřejněny teprve letos. Abychom eh, našli východisko z této situace nestačí, abychom bojovali pouze proti chudobě. Je nutné změnit politiku, která nás dovedla do této situace. A v zemích, jako je ta moje, kdy eh, jsme konfrontováni se skutečností, že je nutné eh, eh, dodržovat kritérium kritéria vojenského paktu a že se zde snižují sociální dávky a další kritéria. A tedy e, otázka, kdy přistoupíme konečně k činům, kdy se změní ta e, politika, kdy dosáhneme sociální trvalé udržitelnosti. Pan Patakis. Děkuji, paní předsedkyně. Pracovní program komise je základem pro posílení konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti. Jak to vypadá s možností posílit eh, sociální systémy eh, jednotlivých zemí? Například eh, je velmi důležité to, abychom měli takový právní rámec, který umožňuje upravit otázky zaměstnání, při eh, rozlišování zaměstnanců, samostatně výdělečně, eh, výdělečných osob. Ale víme, že eh, velká část příjmů je získávána také jinak. Neměl byste začlenit i tyto otázky třeba i později do vašich analýz. Pane komisaři, máte k dispozici pět nebo šest minut. Uh, Děkuji mnohokrát. Nemůžeme předcházet všem propouštěním, protože komise má strategii napomáhat určitému přechodu, jak zlepšit zaměstnatelnost a e, zlepšit možnost zaměstnání. Nástroje, které se ubírají tímto směrem, Provádí se dodatečná práce, když není vás nemohu informovat o fázi, ve které se nacházíme, ale zabýváme se otázkou o restrukturalizace. To zcela jistě bude mít dopad na otázku propouštění, ale chtěl bych zdůraznit, že bohužel to je něco, co nemůžeme plně řešit, protože je to součástí ekonomického rozvoje a někdy dochází k úbytku pracovních míst a naopak někdy k vytváření pracovních míst. Nás zajímá, jak zajistit dobrou rovnováhu, abychom tedy snížili ten počet zrušených pracovních míst. V minulosti eh, dobře znáte, jak ta situace vypadala. Co se týče mládeže, eh, v strategii Evropa 2020 je jasně řečeno, že chceme povzbudit mladé lidi, aby se vzdělávali, aby dosáhli vysokého stupně vzdělání a také, aby dosáhli vysoké a dobré užitečné úrovně odborného vzdělávání. Nejde o to, abychom zvyšovali počet těch, kteří mají diplom, vysokoškolský diplom, to není naším hlavním cílem, ale chceme především udělat vše pro to, abychom posílili primární, sekundární vzdělávání a uvažujeme podobně tak, jak tomu bylo v první otázce. Zcela jistě nebo jsem říkal, že nebudeme vytvářet místa za každou cenu, ale uděláme vše pro to, abychom zvýšili počet pracovních míst. Hlavní směry v oblasti zaměstnanosti, tady jsou dva různé směry. Jednak je tady směr, který se týká uh, kvantity počtu pracovních míst a potom je tady bod 7, ne 8, a ten se zabývá kvalitou pracovních míst. Vytváření znalostní ekonomiky, kde je dán důraz na znalostní obsah jednotlivých profesí, to nebylo jasně odděleno v Evropě 2020, nicméně ta hlavní iniciativa poukazuje na tyto aspekty a také směry zaměstnanosti poukazují na to, že oba směry musíme stejně důrazně prosazovat. Myslíme si, že nemůžeme poskytnout jeden recept pro všechny státy, naopak zúrazňujeme opak. Co se týče snížení chudoby, počtu pracovních míst, Jednotlivé členské státy si musí vytvořit své vlastní programy podle svých vlastních podmínek. Možná ty výzvy v jednotlivých státech jsou odlišné, odlišná situace ve Španělsku, v Nizozemí, ve Velké Británii oproti Rumunsku. Čili nemůžeme uplatnit jednotný přístup, ale přístup šitý na míru, kdy se členské státy musí sami aktivně do jednotlivých politik zapojit, ale jakmile bude existovat závazek na úrovni členských států, aby cíle byly naplňovány, tak eh, jsme připraveni podpořit nástroje Evropské unie. Ano, snažíme se vytvořit eh, trvalé, udržitelný růst jak sociální, tak finanční. Pochopitelně se díváme na jednotlivé věkové skupiny, které jsou ovlivněny a také ti, kteří nepracují, což jsou jak děti, tak staří občané. Belgické předsednictví by se mělo zaměřit na snížení chudoby a především chudoby dětí. To považujeme za klíč eh, k zaměstnanosti, nové budoucí generace. A co se týče starších občanů, tak podle mého názoru zelená kniha bude požadovat širší diskusy. Celá řada témat bude následovně řešena. Jednak se to bude týkat aktivního stárnutí, penzí a také aspekty zabezpečení, které jsou spojené s mobilitou, přenositelnost penzijních práv, to bude velice složitá diskuse, ale musíme ji dost záhy začít řešit. Okay. Alors, euh, le... Ve čtvrté skupině pan Kofirati a pan Tosas. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, rok 2010 je rokem boje proti chudobě a situace je však stále eh, horší. A kolegyně Figueiredo hovořila o určitých číslech z roku 2008. Musíme tedy předpokládat, že situace je nyní ještě závažnější. Samozřejmě, že se můžeme snažit v celé Evropě bojovat proti chudobě, především pak, když komise se dá do pohybu tímto směrem. Text, který byl přijat, je velmi všeobecný, obrana příjmů, Eh, a tak dále. To jsou eh, určité úmysly, které jsou vyjádřeny, ale my potřebujeme také nástroje, které jsou eh, závazné a myslíme především na minimální mzdu. Děkuji, pan Tusas a potom pan Kozan. Η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην εισαγωγή του προγράμματος to, co je uvedeno v programu komise na rok 2010, je hodnocením toho, co Evropská unie eh, zdůrazňuje jako vazby a je zapotřebí takto reagovat na krizovou eh, situaci, ale domnívám se, že to neodpovídá realitě eh, neodpovídá to tomu, eh, v jaké situaci eh, jsou eh, rodiny zaměstnanců. Když se podíváme na ten smíšený mechanismus Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu v, eh, v Maďarsku, Rumunsku, Estonsku a tak dále, tak vidíme, že zde jsou určitá antisociální opatření, která se dotýkají celých generací eh, zaměstnanců dnes eh, zase eh, již slyšíme další dopad na další evropské země a přitom je nezbytné však se probudit a dojít k pádným závěrům. Vždyť všichni víme, eh, jaká je situace. Děkuji. Ráda bych eh, zaměřila vaši pozornost na tři oblasti a budu opravdu stručná. Přivítala jsem vaše vyjádření v tom smyslu, že budou provedeny analýzy dopadů eh, ve snaze urychlit eh, a zlepšit legislativu. Ráda bych vám navrhla, a řekla, že dva či tři roky jsme eh, praktikovali politiku eh, snižování diskriminace a ráda bych, abychom se zaměřili na zdravotně postižené a starší osoby. A třetí oblast je ta velká propast, kterou musíme řešit z pohledu charty základních práv. Pracovní program do roku 2020 neobsahuje zmínku o osobách se zdravotním postižením. Hovoří se tu o ženách, o skupině Romů, ale zdravotně postižení by tu měly být uvedeni. Děkuji, paní Plomb. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat panu komisaři za jeho eh, úvod a za upřesněné informace, které nám předložil. Eh, velmi souhlasíme s tím, že rok 2010 je velmi důležitý. Je to rok boje proti chudobě. Zároveň je to však také rok, kdy jsou vytvářeny základy a určité odhady eh, situace eh, po roce 2015. Pane komisaři, chtěla bych eh, vás upozornit na jeden aspekt. Rumunsko a Bulharsko vstoupili do Evropské unie před několika lety a e, vím, že naše trhy zaměstnanosti jsou e, jiné než v ostatních zemích. E, chtěla bych vás požádat, abyste se rovněž věnoval omezením v svobodném pohybu na trhu práce. Jsou to omezení pro zaměstnance z Rumunska a Bulharska. Chci vás požádat, pane komisaři, abyste ve vašem dialogu s členskými státy a v příslušných výborech komise při debatách s vládami členských států projednal také otázku tohoto omezení trhu práce, které se týkají Rumunska a Bulharska. Musí nám být jasné, že toto je jednorázová krize takového rozsahu. A nemůžeme hodnotit zkušenosti posledních dvou let, jako kdyby se jednalo o normální politiky, standardní politiky za normálních časů. Instituce nemohou být takto posuzováno. Bohužel tato krize narůstala měsíc po měsíci a vyvstávají zde nové výzvy. Je jasné, že ani Evropská unie, žádná národní vláda, žádná jiná instituce nebyly náležitě připraveny na to, aby mohli řešit to, co vzniklo. Čili to zcela jistě musíme vzít v potaz, ale do této chvíle jsme pochopili hloubku krize, dobat, co se týče sociálních dopadů, ztrát pracovních míst, čili z tohoto důvodu prosazujeme tyto hlavní iniciativy, kvantitativní cíle, strategie 2020 a to, co rozhodneme nyní, jakým způsobem se vymaníme z krize, bude mít dlouhodobý dopad a předurčí to sociální, ekonomický rozvoj do následujících let. Jsou zde oblasti, kdy máme silné efektivní nástroje, ale v jiných oblastech ještě spolu s členskými státy vytváříme institucionální rámec pro budoucí období. V některých oblastech také musíme pochopit, že bude pokračovat princip subsidiarity, což je i případem pro minimální mzdy, minimální příjmy. Pochopitelně můžeme vyslovit naše stanovisko. Vždy jsem říkal, že tam, kde je minimální mzda, minimální příjem, tak to má pozitivní vliv, nicméně nemůžeme reálně připravit něco, co bychom uvalili na jednotlivé členské státy v této oblasti. Co se týče zdravotně postižených eh, občanů a jejich eh, propojení s pracovním trhem. Klíčovou úlohou hlavního směru v oblasti růstu pracovních míst, jako bod číslo 7, pochopitelně ve strategii 2020 musíme eh, dát agregované číslo, těch 75%. Nicméně máme podrobnější analýzu a v této chvíli vedeme politický dialog abychom tyto cíle schválili, ale jakmile je schválíme a bude nám jasné, že nedosáhneme těch 75%, aniž bychom zvýšili zaměstnanost v některých skupinách, jako jsou ženy, starší pracovníci a týká se to také právě lidí s postižením. Máme příklad, jak využít sociální fond, abychom zlepšili přístup postižených lidí k práci a budeme je nadále využívat. Co se týče antidiskriminace, to musíme řešit s paní Viviane Redingovou. Je tady celá řada nejrůznějších otázek, týká se to také těch postižených pracovníků. Také úzce spolupracujeme s Vídeňským institutem, který je, se zasazuje o dodržování lidských práv. Dále vysílání pracovníků, nevím, bude se to uh, rušit uh, v těch zemích, eh, které přistoupily do Evropské unie do roku 2004, také se to týká Rumunska, Bulharska. Je to tedy otázka, no pak, pardon, pohybu pracovníků. A jak už jsem říkal, byl vydán článek v německém tisku, kde se tato situace rozebírá a jakmile přechodné ustanovení vyprší v příštím roce, v roce 2011, tak se podíváme na dopad této situace a ohodnotíme, zda to omezení by se mělo také zrušit v případě Bulharska a Rumunska, protože upřímně řečeno neočekáváme žádné velké výkyvy. Německo chce také, aby došlo k vypršení tohoto přechodného období. Děkuji. Paní Konc a paní Mora, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane komisaři. Mám dvě specifické otázky. Jedna z nich je určitým požadavkem nebo připomenutím, když eh, jsme jednali o nástroji mikrofinancování, tak jsme se dohodli na po Pokrok je jedním měřítkem nebo nástrojem implementace strategie a komise vydala prohlášení, že eh, přinesete tento návrh pro eh, eh, rozpočet na dobu 2011 až 2013, což umožní 20 milionů investovat na podporu pokroku. Chtěl bych, chtěl bych vás požádat, abyste to ověřil během v jednání návrhu rozpočtu. Několikrát jsme hovořili o posouzení dopadů. Pokud máme snížit chudobu, tak jeden dopad bude nesmírně důležitý a to, jak fond soudržnosti bude mít dopad na situaci Rómů e, ve střední a východní Evropě, ale nejenom tam. Chtěla bych se vás zeptat, zda plánujete specifická opatření. Je to citlivá otázka, ale velice důležitá. Paní Mora. Pane komisaři, všichni chtějí bojovat proti chudobě a mm, pro lepší zaměstnanost. Vy jste se zmínil především o tom, že je nezbytné mít více studentů. A proto se vás chci zeptat, eh, co navrhujete proto, aby dnešní studenti na univerzitách byli úspěšnější. Dnes máme 40 mladých, kteří opouští univerzitu a nemají žádný diplom na závěr druhého roku studií. Co tedy můžeme udělat proto, aby studenti byli úspěšnější? Vždyť toto je podstatné pro jejich začlenění do profesního života. Co navrhuje komise v tomto smyslu? Děkuji. Paní Jazověská. Pani komisařu, představil pan plán na rok 2000. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste eh, předložil celou řadu toho, co chcete udělat, ale je eh, mnohem snadnější navrhovat něco, než to potom udělat. A proto se chci zeptat, jaké máte nástroje k dispozici eh, a co bude prioritní pro vás a všechny členské státy v roce 2010. Jaká koordinace se bude provádět v sociální eh, politice eh, a co mohou dělat členské státy. Merci, Děkuji. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, Hovořil jste o otázce směrnice o pracovní době, e, o vašem záměru ji přepracovat a v této souvislosti mám konstataci číslo jedna. Výslovně vítám, že chcete e, vést konzultace se sociálními partnery v e, projednávání toto tématu. A otázka číslo jedna, proč jste při projednávání nařízení o opt-outu tyto partnery nezapojili a dále jste citoval v textu, že omezení maximální pracovní doby bude centrem eh, vaší činnosti. Máte konkrétnější výsledky, o kterých byste již mohli informovat. A třetí připomínka na otázku mé kolegyně Steindruck v otázce nutnosti trvalého zaměstnání jste neodpověděl, ale eh, my jste na to odpověděl minulý týden, ale myslím, že byste měl odpovědět na otázku paní Steinbruck. Doufám, že pan komisař eh, ví, na jakou otázku má odpovědět. Prosím, máte slovo. Eh, Co eh, se týče mikrofinancování, tak ta dobrá zpráva zní, že v návrhu rozpočtu, který byl dnes přijat komisí, je dostatek finančních prostředků. Čili jsme tento slib vzali v úvahu pod hlavou 1a. Je tam 67 milionů, což bude dostatek finančních prostředků. A parlament bude moci naplnit tento slib, bude moci proplácet určité částky, které byly slíbeny ve výši 20 milionů. Co se týče Financování programu pro Romy, to se probíralo v Kordobě na summitu o romských otázkách eh, před několika týdny. A bylo oceněno, že sociální fond, ale i jiné fondy, například eh, regionální rozvojový fond, eh, sehrávají úlohu v podpoře romských komunit a zaměstnanosti Romů, také k posílení jejich vzdělání. Nicméně bych chtěl upozornit na to, že účelové vyčlenování eh, fondů na základě etnika není nejlepším přístupem, ale na podporu rumských komunit je to možné a budeme v tomto smyslu pracovat, protože to je zcela jasně priorita a věřím, že to je summit, eh, který je byl také navštíven paní komisařkou Redingovou. Zúčastnil jsem se i také já a podle mého názoru komuniké je dobrým dokumentem, na jehož základě můžeme dále podporovat programy na integraci Romů a to je také součástí programu snižování chudoby v zemích, kterých se to týká. Konkrétně zde hovoříme o pěti členských státech. Zaznělo několik dotazů, které budu muset řešit s paní komisařkou Vasiliu. Je to oblast eh, vzdělávání, školení. To jsou oblasti, kde máme zajímavé aktéry. Zvýšení vysokoškolského vzdělání, tedy více, více absolventů. Lidé během krize, pokud měli vyšší kvalifikaci, měli větší šance, že si udrží své pracovní místo. Čili tady vidíme jasný rozdíl mezi skupinami lidí, kteří závisí na úrovni dosaženého vzdělání. Ti, kteří je ukončili předčasně vzdělání, v podstatě trpěli nejvíce během posledních dvou let, takže ne každá univerzita, vysoká škola zajišťuje stejnou kvalitu, ale na úrovni velkých čísel to vypadá tak, že pokud lidé mají vysokoškolské nebo vyšší vzdělání, tak mají větší šanci si zachovat své pracovní místo a také si vést lépe, pokud se dostali do situace, kdy byli nezaměstnaní. Co se týče směrnice pracovní době, jak jsem říkal, existuje tady určitý důvod, proč bychom měli zachovat legislativu v oblasti pracovní doby z hlediska zdraví a bezpečnosti. Nacházíme se v počátečních fázích konzultace mezi sociálními partnery a bylo by předčasné uvádět podrobnosti o výsledcích tohoto konzultačního procesu, o návrzích, které by mohly vzniknout. Optout to nebyla explicitní otázka, ale není to vyloučeno. Pochopitelně, že to není vyloučeno, je to téma do diskuse pro sociální partnery. Tento dialog, jak se možná vzpomenete na mém slyšení, tam jsem také říkal, že když navrhujeme legislativu, tak eh, přistupujeme eh, k tomu tak, abychom navrhli něco, k čemu nebudou jednotlivé země okamžitě žádat o optauty, čili chceme vytvářet legislativu, která může být aplikována ve všech členských státech. A myslím si, že posledně jste se mi ptali na otázku ehm, zaměstnanosti a e, smluv e, na neomezenou dobu a časově omezené e, smlouvy. Pokud se to týká mladých lidí, tak bychom měli snížit míru dočasných pracovních smluv, protože v Evropě v podstatě máme příliš dlouhé období, kdy studujeme a kdy lidé se dostávají do situace, kdy mají trvalé místo. Čili když srovnáváme situaci ve světě, tak podporuji požadavky, abychom měli trvalé udržitelné pracovní místo a to dříve. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Pan Caso se, se snažil eh, předložit ještě další otázky, učinil to písemně, takže budete moci odpovědět eh, ještě paní Madeli a paní Martin. Děkuji, pane komisaři, eh, za vaši přítomnost. Já mám několik eh, rychlých otázek. Právě jste se zmínil o tom, že je nutné eh, vytvářet pracovní příležitosti a bojovat proti nezaměstnanosti, ale já se domnívám, že je nutné vytvářet nové pracovní příležitosti. Vezmeme si za příklad také boj proti klimatickým změnám. Proto proto, aby bylo možné renovovat eh, budovy a byty, je nutné je izolovat a v tomto smyslu je nutné také dále vzdělávat eh, architekty, ale také zedníky a další řemeslníky. Do toho je nutné investovat. Vytváření pracovních je eh, Tam se jedná o trvalá zaměstnání za podmínky určitého růstu, ale s tím mám trošinku problém, když říkáte růst v pracovní pracovních podmínkách, tak většinou to vypadá tak, že zaměstnanci jsou pod velkým tlakem, protože Eh, se nacházejí tedy v konkurenční eh, situaci. Eh, takže toto je také nutné zohlednit. Dále boj proti chudobě a sociální marginalizaci. Já konstatuji, že bohatí jsou stále bohatší a chudí jsou stále chudší. Jak byste mohl vyřešit tento stále větší rozdíl a jak se budete zabývat dalšími aspekty. Paní Harkin. You, Děkuji, paní předsedkyně, vítám pana komisaře. Vidím, že chcete vytvářet pracovní místa, chcete eh, zapojit mladé lidi, vytvořit nové dovednosti. Někdy mám pocit, že Evropská unie, některé země, řeší tak eh, zanedbaně to, aby vyřešili finanční krize a tak dále, že nevytvářejí nové pracovní místa. Já jsem ze státu, kde eh, je také důležité, aby eh, zazněl jasný signál z Evropské unie, abychom zaměstnali více mladé lidi. Souhlasím s paní Lambertovou, která říká, že růst nesmí být cílem sám o sobě, že to je určitý mechanismus a máme určitý propad mezi vytvářením pracovních míst a růstem HDP. Říkáte, že v tuto chvíli je to taková jednorázová krize, ale musíme tedy dávat pozor, jak eh, přemostíme to určité spoždění. Jenom dva body. Chcete implementovat směrnici o vysílání pracovníků, eh, vznikla určitá nejistota kvůli různým soudním výnosům. Musíme se podívat na zelenou knihu se penzemi. Ano, potřebujeme se podívat na demografické výzvy a stárnutí. Tak, paní předsedkyně přerušila. Paní Schroeder, eh, ano, děkuji. Já se budu snažit být stručná. Vím, pane komisaři, že momentálně připravujete dokument o zaměstnanosti a já bych ráda věděla, jak budete popisat transformační proces a jaké jsou hlavní cíle. Dále se ještě vrátím k sociálnímu fondu. Právě jsem byla v pracovní skupině eh, DG Regio, tam předložila svou představu a já jsem pochopila, že je to vlastně otázka velmi kontroverzní eh, ohledně představ o budoucím vývoji. Eh, vy možná chcete využít sociální fond na podporu sociálních eh, zaměstnaneckých eh, záležitostí na základě eh, druhého právního základu a nikoliv na základě právního základu soudržnosti. Můžete pohovořit o tomto sporu? Děkuji vám. Poslední paní Udrbskaja. Děkuji. Vím, že mé příjmení není snadné, ale berete se dobře. Chtěla bych se zeptat na Evropský sociální fond a na eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Pamatuji se na výboru pro rozpočet a sleduji další dobu proces, který je pro mě stále záhadou a pevně věřím, že to může být trochu znepokojivé. Hlavně vyplácení úvěru sociálního fondu je používáno jako možnost, jak získat eh, úvěr z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Viděla jsem minimálně deset podobných transferů a můj dotaz zní, proč Evropský sociální fond je používán pro vyplácení těchto úvěrů. A za druhé, jaké jsou důvody k tomu, že máme nedostatečnou implementaci sociálního fondu, protože některé tyto úvěry nejsou využity. Uh, uh, Takže jsou to takové odborné dotazy. Jak víte, Fond pro přizpůsobení se globalizaci je dost nedávný nástroj, který vznikl nedávno a byla určitá možnost, která byla poskytnuta před několika lety. Čili není tady skutečný rozpočet pro tento fond pro přizpůsobení se globalizaci. Je to nástroj, který který vzniká sám o sobě, nebo je určitou samostatnou složkou v rozpočtu. Není složitý, hlavně co se týče jeho financování, nicméně Vzhledem k tomu, že funguje náležitě, tak jej můžeme využít, i když je dosložité najít eh, do něj fondy. A to také vysvětluje, proč je to propojeno s tím druhým fondem. Co se týče Eh, změněné priority, co se týče financování bank, eh, k financování pracovních míst. To znamená především různé fáze této krize. Nemůžeme popřít, že bankovní sektor musí být stabilizován a to prostřednictvím kapitalizace. Bohužel Vlády a mezinárodní organizace se tomu nemohou vyhnout, pokud eh, nedojde k naprostému rozpadu, ale už jsme snad překonali tuto fázi, čili musíme dát prioritu tomu, že budeme vytvářet pracovní místa a to komise sdělila v celé řadě sdělení, i když zároveň Musíme plánovat období eh, fiskální konsolidace, čili banky byly stabilizovány prostřednictvím veřejných financí, ale teď tou velkou výzvou je, jak prosadit politiku vytváření pracovních míst v době, kdy fiskální konsolidace bude silnou součástí je této agendy, tak jak se to můžete také přečíst v těch ekonomických hlavních směrech. Co se týče zelených pracovních míst, to je evidentně oblast, kde jsme udělali určitá prohlášení, to znamená, že některá místa musí zaniknout, nicméně vzniká kapacita, abychom vytvářeli pracovní místa v oblasti energetiky, zemědělství, stavebnictví, automobilového sektoru, čili tady celá řada sektorů, kde můžeme vytvořit pracovní místa, ekologičtější pracovní místa prostřednictvím investic. Teď se vrátím opět k mému rozhovoru s Evropskou investiční bankou kde máme koordinovaný přístup. To je také věc, která se bude řešit v rámci belgického předsednictví, které se chce zaměřit na politiku v této oblasti. Čili to je věc, kterou zcela jistě budeme řešit a budeme to probírat v následujících měsících. Ano, čili teď otázka Eh, toho, co, o čem hovořila paní Rin, paní Harkin, to je ta eh, péče o starší občany. To je diskuse, která vyplývá ze zelené knihy. Není to pouze otázka penzí, ale také se to bude týkat starších občanů a takzvaného demografického paktu, budeme vytvářet pracovní místa. A lepší politiky v oblasti sociální péče. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem pohovořil o všem. Uh, Co se týče rámce soudržnosti, bavíme se o regulační autonomii ESF a co je účelem. Já se osobně nemyslím, že ESF může být úplně oddělen od ostatních finančních nástrojů. Já spolu s panem komisařem Hánem pevně věřím, pravidelně se o tom bavíme, že bychom měli mít eh, takový celkový rámec jednotlivých politik soudržnosti. Máme silné sociální fondy a v rámci toho musíme dát eh, relativní autonomii určitým finančním nástrojům, protože jsou vytvořeny k určitým finančním účelům a to požaduje konkrétní typ nařízení. Nicméně spolu úzce spolupracujeme a naším společným zájmem je, abychom uspěli. Což znamená koordinaci zprávy těchto fondů a jejich eh, úplné oddělení by tuto otázku neřešilo. Pane komisaři, moc krát vám děkuji. Odpověděl jste na 23 eh, otázky. Je tady paní Linkioviče a pan Grobeskase, které, eh, kteří ještě předloží písemné otázky. Eh, již jsme překročili na plánovanou dobu o 15 minut a proto bych vám chtěla ještě poděkovat. Můžete protestovat, ale už jsme překročili čas, omlouvám se ale řečník teď nemluví do mikrofonu. Dobře, nestrácejme čas. Akceptujete, že pan Pončas de Ronas bude mít ještě jednu otázku půl minuty a ještě paní Lin. Takže paní princes Rosas, máte půl minuty a pan Blanko mi čute. to me how people who make no signal at all end up on the list and I have já jsem eh, se snažil prosadit, ale mé jméno na seznamu není. Musíme něco udělat, abychom to eh, změnili. Má otázka se týká eh, sociálních služeb obecného zájmu. Vedli jsme diskuzi na toto téma a já jsem připravoval zprávu pro tento výbor na toto téma a rád bych věděl, jaký je váš přístup k této tematice. A jsem tedy eh, zvědavý na vaši odpovědnost. Děkuji, ale omluvte se sekretariát, ani já, ani sekretariát jsme neviděli, že se hlásíte o slovo, paní Blinkevič. Dobře, budu velice stručná. Ráda bych se pana komisaře zeptala, jak je možné zajistit kvalitní eh, zaměstnanost a snížit chudobu eh, při práci, a jak je to s přidělováním sociálních fondů pro zaměstnávání mladých lidí. A také bych se ráda zeptala, zda ta zelená kniha, která eh, se připravuje, se bude týkat penzijního fondu a bude zahrnovat přísná opatření týkající se eh, fondu, soukromých fondů. To je důležitá otázka. Takže, pane komisaři, telegraficky. Budu velice stručný, ano, ano, ano. Yes, uh, uh, the green paper points towards... Ano, zelená kniha poukazuje na lepší regulaci. Pan komisař Barnier je autorem spolu s paní komisařkou Redingovou a se mnou. Zcela jistě je to zcela zásadní bod. A nevím, jak to bude s těmi 10%, protože v těch statistikách je 30% sociálních fondů je využíváno tak či onak pro mladé lidi. Čili není to vždy úplně explicitní, ale statistiky na to poukazují. Co se týče kvality zaměstnání, tak máme jednu eh, konkrétní věc, jeden hlavní směr a zcela jistě se budeme mít možnost o tom ještě bavit. Co se týče eh, služeb v obecném zájmu, ano, chápu důležitost této směrnice a velice si cením práce pana Derosy. Jde o to, že se nacházíme v počáteční fázi. Bude se konat eh, konference v Barceloně, která bude řešit tuto problematiku a po této konferenci v červnu a budeme mít období na rozmyšlenou, jak zjistit další pokrok, protože chceme určitě zajistit eh, kvalitu, přístup k sociálním službám to je velice důležité a především, na to jsem také poukázal, v předešlé odpovědi, období fiskální konsolidace je velkou výzvou pro služby, pro sociální služby v všeobecném zájmu, takže podle mého názoru bychom se měli zaměřit na toto velkou výzvu a spolu zajistit pokrok. Chtěl bych moc poděkovat za příležitost že jsem měl možnost eh, diskutovat na tato témata a přeji hezký zbytek dne. Děkuji za spolupráci. Uvidíte, že budete mít eh, dobré zkušenosti, čili jakmile přijde něco důležitého na váš stůl, tak budeme velice rádi, když nám to přijdete oznámit do našeho výboru. Děkuji. Euh, Vážení kolegové, já navrhuji, abychom přešli okamžitě k bodu 7 našeho pořadu jednání. Bod 7 a 8 budeme projednávat společně. Jde o návrh usnesení Eh, my jsme to navrhli na základě příslušné strategie 2020 a my bychom se k tomu měli zítra eh, vyjádřit. Eh, v principu tyto body by měly být přijaty při květnovém plenárním zasedání a to společně s dalšími průřezovými dokumenty ostatních výborů. Eh, co se týče ústní otázky, eh, paní Lin předložila dva pozměňovací návrhy, které chtějí posílit eh, účast Evropského parlamentu na dosahování cílů. To je věc, kterou bychom měli podpořit. A co se týče usnesení, zde máme 56 pozměňovacích návrhů. Jde především o otázku mladých mladistvých, eh, osob postižených a pracovních metod, které byly zatím použity. To je otevřená metoda koordinace. Jsou se také dva pozměňovací návrhy paní Bizoto eh, ohledně eh, učňovského školství. Já nemám potíže se přijmout tyto pozměňovací návrhy. Jsou také předloženy kompromisní pozměňovací návrhy, které můžeme Eh, také přijmout, ale potom máme návrhy eh, pana Hodnanš, které jsou poněkud obtížnější a týkají se eh, zaměstnanosti. Je žádáno o lepší posouzení veřejných dluhů a této situace, přičemž cíl chudoby by měl být poněkud Eh, potlačen a zdůrazněn cíl plné zaměstnanosti. Takže tolik k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy a já k tomu eh, tedy takto naznačuji eh, postoj hlasování. Samozřejmě jsem otevřená k diskuzi a nyní dávám slovo panu Ory. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych pouze zopakovat, co jsem již řekl. A to je skutečnost, že skupina EPP nemá nic proti těmto návrhům, ale přáli bychom si prohlášení v písemné podobě. A pokud nebude v písemné podobě, vyslovíme se proti. Abych vysvětlil situaci, chtěl bych ještě dodat, že celý postup eh, té strategie 2020 je ponižující ve vztahu k parlamentu, protože tu nejsou respektována práva Evropského parlamentu. Dostáváme se pod eh, tlak a eh, není možné, aby parlament akceptoval všechna tato rozhodnutí. Výsledkem bude to, že eh, parlament pod tlakem se k ničemu pořádně nevyjádří a že tu vypukne chaos. Proto v zásadě nesouhlasíme s písemným prohlášením. Sice asi nebudeme pokračovat tímto směrem, ale chtěl jsem to říci. Pane Sarkas, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl při veškerém respektu a e, při veškeré náklonosti k panu Orimu e, říci, že by bylo nutné dále uvažovat. Souhlasím s tím, co říkal. No, má pravdu, e, když říká, že všichni v parlamentu vlastně hrajeme takovou zvláštní roli v souvislosti se strategií, která bude stanovovat budoucnost následujících deseti let let a přitom ty časové možnosti jsou velmi eh, malé, eh, takže bude obtížné dojít eh, k nějakému řešení. Pokud však na základě ústního dotazu a usnesení by bylo možné se soustředit na sociální aspekty a zaměstnanost, pak bychom to tak měli také udělat. To by nepomohlo jenom nám a zpravodajce, ale celému parlamentu, parlamentu parlament tak může být slyšen. Eh, I kdybychom tedy měli eh, jenom ukázat, že každá evropská rodina má eh, tedy určité problémy se zaměstnaností a že to je důležitým úkolem Evropského parlamentu se tím zabývat. Nejde mi tedy o nějaké procedurální otázky, ale spíše o to, aby byl náš hlas skutečně slyšen v otázce zaměstnanosti a rád řeknu, že LS ráda bude ještě jednou přemýšlet o svém stanovisku. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych něco málo dodat k tomu, co bylo řečeno. Já to opravdu podporuji i ty pozměňovací návrhy, i když některé mile nad Sabnocha nemůžeme eh, podpořit, ale například 15 říká, říká, eh, že budeme podporovat zejména eh, kvalifikované síly. Podporujeme pozměňovací návrh 9, kde hovoříme o hlavním cíli Evropy 2020. To je tedy důležitý cíl Evropa 2020 a potom jsme také požadovali oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu 2033 a to je Eh, snaha vytvořit evropskou záruku. To bychom chtěli podpořit. To se týká eh, š, eh, učňů, kde byly určité problémy při zaměstnávání, takže některé členské státy tu mají problémy. Podpoříme první část a ne druhou část až na jednu či dvě výjimky. Podporujeme všechny ty pozměňovací návrhy. Děkuji. Žádají další řečníci slovo. Prosím. Ano, jménem Zelený. Pardon. Jménem Zelený bych chtěla poděkovat, je to dobrá zpráva. Myslím si, že je důležité, souhlasím s panem Sarkasem, že bychom měli zdůraznit naše stanovisko našeho výboru. Také souhlasím s tím, co říkala paní Ery, že tady došlo k určitým eh, nedorozměním, nicméně podporuji stanovisko našeho výboru. Máme 22 pozměňovacích návrhů. Neznamená to, že se nám nelíbí toto eh, usnesení, nicméně chceme toho tolik dodat. Nebudu zacházet do podrobností, ale stručně čtyři měsíce záruk, to je v podstatě teď eh, v hlavních směrech. To znamená, že členské státy už se dohodly na čtyřměsíčním období. V podstatě chceme pokračování této praktiky, čili toto jsme zdůraznili. Dále je tady také ústní pozměňovací návrh. Eh, tam se týkalo jenom o adjektivu v případě cíle, jestli je to hlavní nebo důležitý cíl. Děkuji. Mm, děkuji. Velmi rychle, pan Doroza. Děkuji. Řeknu, co jsem již eh, chtěl eh, dříve říct, Děkuji. co se týče mých pochybností k tomu přístupu k Evropě 2020 k návrhu komise. Tady je stanovisko, které zahrnuje takový přístup vytvořit platformu pro řešení problémy chudoby a těch, kteří trpí chudobou, a možnost vytváření růstu a zaměstnanosti. A já se domnívám, že zatím nestojí žádná koncepce, že by komise eh, pokládala sociální politiku za přínos k růstu, že tu je zapotřebí silná sociální podpora, aby ekonomiky mohly růst. A do určité míry je to i součást otázky, kterou jsem položil panu komisaři, jak je to tedy s těmi sociálními službami, které třeba obhajovat. Eh, ať to bude eh, písme, eh, ne, nebo ne, písemné stanovisko, tak máme, myslím tedy, tuto povinnost, aby byla tato agenda v roce 2020 schválena, ale tady je základní nepochopení ze strany komise, jak musíme zásadě řešit eh, případy krize v nějaké jiné příležitosti. Říká se, že současná krize se odehrává jednou, ale miliony Evropanů čelí eh, chudobě jako celoživotní krizi eh, od dne narození do smrti. A všechny ty projekty ukazují, že jsme se z toho nikterak nepoučili. Děkuji v tomto bodě, vážený kolego. E, myslíte na ústní pozměňovací návrh konkrétně, který e, byste zítra předložil? Dobře, takže děkuji za tyto příspěvky, eh, paní eh, Turinan. Eh, já bych vám řekla to, co jsem již zmínila. Bylo by to zlepšení usnesení na základě těch pozměňovacích návrhů. Já se domnívám, že je mohu podpořit. Pan Ory, tady chápu vaše obavy obavy eh, spojené s eh, osudem vaší vlastní zprávy z hlediska legislativní eh, činnosti. Je to skutečně podstatná záležitost. A vy jste stejně jako já řekl, že eh, my jsme uchopili iniciativu, která umožní Evropskému parlamentu, aby eh, přispěl eh, na základě zprávy k stanovení těch hlavních směrů. A mezi koordinátory jsme řekli již několikrát, že onen mechanismus, který máme v parlamentu v letošním roce, který je strategický ve smyslu přijetí strategie, je mechanismus, který je trošku eh, chaotický, frustrující. Máme takový pocit, že eh, ty podmínky pro vypracování eh, našich stanovisek je nejasný děláme všechno možné a vybíráme si podivné pracovní eh, metody. Možná, že je to také dáno tím, že parlament je tak eh, eh, ovlivněn také tím, že pracuje nová komise, ale jsme na to špatně připraveni, to musíme říci. Co se týče přijetí lepších pracovních podmínek, musíme učinit ještě mnohé. Koordinátoři si také přáli, abychom eh, jako výbor se vyjádřili eh, velmi horizontálně, velmi průřezově ohledně tohoto návrhu strategie 2020 eh, ze strany komise. Tato strategie je již téměř přijata. Ale závěrem bych chtěla říci, že jste tedy určitá realita. A my se musíme podívat na to, co je nejúčinnější, když eh, tedy původně jsme to eh, tak nechtěli udělat. Samozřejmě, že eh, vidíme nyní to, že jako výbor pro sociální otázky přijmeme usnesení. A toto usnesení určitě není ideální, není to nejlepší metoda, ale přesto ve velmi důležitých bodech bodech a důležitých bodech také vaší zprávy z jara můžeme eh, vyslat eh, signál, eh, o kterém můžeme hovořit s komisařem a můžeme tedy dojít k určitému kompromisu, například v boji proti eh, chudobě, eh, například eh, ohledně situace žen. A já se domnívám, že LS se jistě bude moci připojit do této debaty. Já doufám, že zítra nás podpoříte a že vyšleme tedy silný signál z tohoto výboru a to jménem jednotlivých bojů mezi politickými skupinami v tomto výboru. Prosím, pane Nury. Ano, problém je <clears throat> ten, že to bude prostě převažovat tato praxe. Nejedná se rozhodně o mimořádnou situaci. Poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tak eh, se každý snaží eh, vymezit ten prostor, který má eh, své pravomoci. Rada, komise, Evropský parlament, naše frakce a <clears throat> pokud budeme Eh, dále pod tím tlakem bude přetrvávat dosavadní praxe. Je to tedy eh, zásadní otázka, kdy se tedy budou eh, v chvatu hrnout rozhodnutí na místo řádné komunikace spolu s radou a s komisí. Já nemám problémy s tím textem, ten je v pořádku, ale problém mám s tím zásadním postojem. Ano, chápu váš problém a dílím. Je to tedy postup, který byl navržen na konferenci eh, předsedů a já si domnívám, že alespoň jeden aspekt této strategie bude eh, splněn, že tedy eh, vyšleme s signál. A já bych chtěla navrhnout, abychom přešli k dalšímu bodu, o kterém se bude zítra hlasovat. Možná, že bychom mohli velmi rychle eh, se podívat na stanovisko, které musíme předložit výboru INTA ohledně sociální eh, odpovědnosti v dohodách o mezinárodním obchodu. Eh, původně jsme o tom měli hlasovat zítra, bude to však eh, odsunuto také proto, že zpravodaj vlastně text zprávy ještě eh, nepředložil takže to není k dispozici. Já se mám setkat se stínovými zpravodaji a ehm, myslím si, že někteří z vás by však chtěli ponechat tento bod na pořadu jednání, takže já předložím, eh, eh, budu prezentovat pozměňovací návrhy, které jsou velmi konstruktivní a které eh, také odpovídají tomu návrhu stanoviska. Já jsem také přijala mnohé modifikace, mnohé kompromisní návrhy ehm, a 4. května o tom budeme moci jednat. Je se však jeden bod, eh, který vyjadřuje politický eh, rozpor a to je otázka toho, že když eh, byly vyvinuty dobré praxe v Eh, životě podniků, pak eh, tyto standardy vlastně by mohly eh, zase přejít legislativní cestou z pěta, aby se zdůraznila určitá úroveň, na které se pracuje. Já jsem o tom hovořila s celou řadou podniků, ve kterých je ta koncepce sociální odpovědnosti respektována a hovořila Hovořila jsem také se zástupci podniků, které jsou eh, proti a které eh, chtějí postupovat eh, pouze na dobrovolné bázi. Domnívám se, že tato koncepce tedy je v určité vývojové fázi a mohli bychom učinit další krok. Tolik tedy to, co bylo podstatné v těch 51 pozměňovacích návrzích. Paní Wirström. Merci, madame le président. Det är intressant detta att vi inte ska ha en diskussion, men det blir ändå en diskussion. paní předsedkyně. Je zajímavé, protože nemám mít eh, diskusy k tomuto tématu, ale přesto to tak eh, vypadá. Čili musíme mít sociální odpovědnost eh, ve společnosti, to je důležité pro jednotlivce, ale také pro podniky, pro které pracují a jsou také mezinárodní obchodní smlouvy, které mají vliv na celou řadu lidí. Podniky se musí ovšem aktivně zasazovat eh, o sociální společnost, ale neměli bychom to zakotvit do legislativy, že tato odpovědnost by neměla být eh, legislativně závazná. Myslím, že to bude dobře fungovat, když tam budou zaangažovaní lidé v jednotlivých podnicích, kteří se o to budou zasazovat. Neměli bychom uvalovat více legislativy na, podnic, na podniky. Pracovala jsem s nejrůznějšími evropskými organizacemi, které to vidí jako ohromnou hrozbu, především v této době krize, čili je důležité, abychom prosazovali tyto činnosti, abychom je integrovali do obchodních dohod, ale ne jako legislativní zátěž pro podniky. Takže lidé, kteří pracují pro tyto podniky, vytváří partnerství v existující společnosti. A tato odpovědnost nemůže být odstraněná žádným způsobem, protože vytváří velice konstruktivní pohled lidí a velice konstruktivní společnost. Čili musíme být opatrní v našem návrhu. Můj pozměňovací Návrh se ubírá tímto směrem a sdílím názor, který vyslovala paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se ještě další řečníci, prosím. Pan De Rosa. Ještě, eh, podnikové sociální odpovědnosti bych chtěl říct, že náš eh, podnik se společně zúčastnil s výborem pro rozvoj eh, slyšení, které se týkalo eh, dětské práce. A to je také v tomto kontextu. Chtěl bych říci, že jeden z důležitých eh, témat, které vyplynulo z této debaty, byla kritéria, která existují v souvislosti s monitorováním a ověřováním schody s kritériím z Národní organizace práce. Nevládní organizace se tím zabývají a je tu potřeba, aby ty organizace, které se tím zabývají, dosáhly standardizace kritérií a e, aby e, e, se tato sociální odpovědnost brala vážně. Legislativa je druhá věc, ale jedna z otázek je ta, že některé podniky berou eh, otázku sociální odpovědnosti jako na stroj marketingu než vážné řešení eh, etické povahy. Pokud eh, budou lidé zodpovědní za tuto oblast v velkých nadnárodních organizacích, tak nepotřebují eh, žádné na další nástroje. Ale když nebudou mít žádné pravomoci, aby eh, zajistili pozornost eh, těmto otázkám, tak je třeba něco udělat. Děkuji. Chce ještě někdo se vyjádřit? Nikoliv. Děkuji eh, každopádně za vaše příspěvky a za pozitivního ducha. Já doufám, že se budeme moci eh, dohodnout a to na zasedání 4. května. Eh, je to bod velmi důležitý a odpovídá základní koncepci v této sociální odpovědnosti. Čili tolik k těmto dokumentům, o kterých budeme hlasovat 2.6. a doufám, že kom, příslušný výbor také předloží eh, návrh eh, stanoviska. Eh, nyní se dostáváme k podobnému tématu. Budeme debatovat o pozměňovacích návrzích kompromisního typu ke zprávě Richarda Howita. Jde o stanovisko pro příslušný výbor INTA o lidských právech, sociálních a ekologických normách v mezinárodních obchodních dohodách. Je to eh, stanovisko na vlastní podnět z výboru INTA. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jistě my jsme měli poslední výměnu názorů o pozměňovacích názorech. Nechtěl bych tedy opakovat tu diskuzi, kterou jsme měli eh, na podporu pozměňovacích návrhů. Spíše eh, rád zareaguji na vaše návrhy k těm pozměňovacím návrhům. Co se týče kompromisů, eh, Předložili jsme čtyři různé kompromisy, eh, které máte před sebou. Kolega mm, pan Higgins, nevím, zda je přítomen, předložil kompromisní návrh. Já ho rozhodně nekritizuji, ale eh, byl bych velice rád, kdybychom dosáhli kompromisu a myslím, že budu respektovat většinu názorů v tomto výboru, názor různých politických skupin. Eh, pana Higince si velice eh, vážím, ale nemohu kompletně podpořit jeho kompromis. Eh, co se týče pozměňovacích návrhů, kompromis 1 odstavec 1, který se týká definice spravedlivého obchodu. Odstavec 1 paní Fontanien, pan Binegen a práva odborů jako ukázka, co trade znamená v rozvojových zemích a v odstavci 5 to se týká trval eh, udržitelnosti a posuzování dopadu. Paní Harkinová nás velice podpořila. A týká se to také regionu Latinské Ameriky, tím se nezabývám, je to eh, poměrně daleko, ale já jsem se snažil podpořit zde eh, uvést ty geografické příklady, abychom to neměli jenom jednotlivé země. A domnívám se, že kompromis to ještě odráží eh, dále. Kompromis 6, eh, který se zabývá kontextem ekonomického propadu v důsledku krize, jaké dopady má tato debata. Je tu příklad offshoringu, Eh, paní Harkinsová hovoří o proporcionalitě eh, v smyslu ztráty pracovních příležitostí. Eh, domnívám se, že se podařilo dosáhnout vážnější přístup. Podpořím tento kompromis a nakonec odstavec 7. Je to specifický odstavec, který se týká obchodních dohod, kdy se to týká procesu Heili Genedamu iniciativy paní kancléřky. Nevím, jakým směrem se to bude ubírat. Měli bychom také hovořit o bodech investování a dohody v tomto odstavci. Domnívám se, že jsem tedy do pozměňovacího návrhu čtyři zahrnul všechny ty eh, návrhy to je vše pro krátkost času a nechci eh, opakovat všechny ty eh, změny. Jsem opravdu velice rád, že budu moci zodpovědět vaše otázky eh, k těm pozměňovacím návrhům. Pan Kessler za PPE. Byl jsem velice vstřícný vůči jeho kompromisu ale možná stáhne tyto pozměňovací návrhy, protože jinak máme opravdu dobře vyvážený text. Děkuji. Děkuji vám eh, velmi za tyto kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, je někdo proti? Chce se někdo vyjádřit? Eh, chcete chválit nebo kritizovat? Nikoliv takže eh, pravděpodobně budeme hlasovat hezky zítra po 11. hodině. Tím jsme skončili odpovědní práci a já vám přeji hezký večer.